Uh, dear colleagues, uh, gentlemen, thank you for coming, two of you, together with me, three of us. Uh, three of us. Dobré odpoledne. Možná bude nejlepší, když počkáme dvě nebo tři minuty, než abychom začínali uh, v tak to malém počtu. Naším prvním tématem bude výměna názorů s energetickým společenstvím a začneme za pár minut. Ah, I will welcome the representatives of the energy community. Uh, dear colleagues, uh, uh, ten minutes, ten... Takže čekali, čekali jsme na Jaromíra, ale Jaromír je v sále, takže můžeme začít. Vážení přátelé, priority ITRE v roce 2018 a e, výměna názorů z, roz, z pravodajem rozpočet. Máme je tady. Máme tady kolegu Zigfrida eh, Muresana a chtěli bychom začít eh, právě s vámi, jako s hlavním řečníkem. A já bych chtěl zdůraznit význam eh, výročních rozpočtů a e, toho, jak jsou monitorovány výsledky v prioritních oblastech. Komise by měla předložit návrh rozpočtu na rok 2018 do konce května, to znamená do měsíce. A vzhledem k krátkému časovému úseku mezi zveřejněním návrhu zprávy a hlasováním o návrhu rozpočtu 20. června to je vlastně necelý měsíc poté, co bude návrh zveřejněn, tak výbor ITRE by mohl dát e, svůj, e, své stanovisko ohledně mandátu ve formou dopisu, protože je pro nás důležité dospět k něčemu, jako je stanovisko ale stanovisko klasické s kompromisy a tím vším na to nemáme čas. Takže vzhledem ke stávající diskuzi a vzhledem k tomu, že eh, tady byly určené návrhy učiněny panem Siegfriedem Muresanem. Já mám v úmyslu poslat dopis eh, výboru pro rozpočet. A 11. června 2017 bychom měli hlasovat zde o e, těch položkách, které se vztahují k našemu e, výboru a potom 25. září by pokračovalo hlasování. Takže v e, tom usnesení bychom mohli vzít v úvahu Eh, by mohly již být vzite, vzaty v úvahu stanoviska a rozhodnutí výboru ITRE. Takže teď bychom vás rádi vyslechli eh, a slyšeli vaše stanoviska eh, k pilotním projektům a tak dále. Do 27. dubna můžete předložit své pozměňovací návrhy, zhruba tedy tří dnů, je to bohužel krátký čas, ale opakuji, jste vyzváni, abyste předložili své myšlenky k pilotním projektům a přípravným aktivitám v, loňském, eh, pardon, v budoucím roce 2018 do 27. dubna. Pokud bychom teď mohli použ, poprosit našeho kolegu z rozpočtového výboru, aby si vzal slovo, tak prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pozvání mezi vás abychom diskutovali o prioritách rozpočtu Unie na budoucí rok. Jak víte, na březnové plenárce jsme schválili moji zprávu ohledně hlavních směrů rozpočtu na příští rok a to je tedy ten dokument, ve kterém vlastně parlament stanovuje své politické priority, eh, které by měly eh, být zásadní pro rozpočet na příští rok. Tak, jak jste řekl, pane předsedo, Evropská komise předloží návrh rozpočtu koncem května a pak samozřejmě začnou jednání s Evropskou radou o dohodě nad rozpočtem. Já bych s vámi rád diskutoval nejprve o politických prioritách, tak jak jsem je sformuloval ve zprávě, která byla na plenárce valnou většinou schválena. Ale co je pro mě ještě důležitější, je vyslechnout vaše názory, eh, vaše eh, postoje. Co si myslíte, že by mělo být pro nás prioritní? Na čem bychom měli bazírovat v následujících měsících? Co by mělo řídit naše jednání s Evropskou radou? Já tady vidím dvě velké politické priority. Růst a zaměstnanost to za prvé a bezpečnost občanů za druhé. Protože si myslím, že to je přesně to, co evropští občané eh, od Evropské unie teď chtějí. Bezpečnost a práci. Takže růst a zaměstnanost. Tady si myslím, že má tento výbor zásadní roli protože jak si myslím, že můžeme dosáhnout růstu a zaměstnanosti a jak si myslím, že bychom měli využívat rozpočtu Unie. Musíme posílit naší ekonomiku, učinit ji konkurenceschopnější a proto, abychom toho dosáhli, tak inovace, výzkum, infrastruktura, to jsou klíčové věci. A v těchto oblastech je to právě váš výbor, který vede, pane předsedo. Takže já bych rád, aby následující projekty byly posíleny. Horizont 2020, Connect konektivita, Kosma, Erasmus a samozřejmě iniciativa pro zaměstnanost mládeže, protože mladí Evropy si zaslouží, abychom stáli jim po boku. Takže Horizont 2020, Eh, connecting Facility, COSME a eh, sekur, eh, záruka pro mladé. K horizontu 2020 víme, že přijímání projektů v tomto rámcovém finančním eh, rámci je nízké, teď je to 20 v prvních eh, dvou letech eh, je to 13 takže my jsme dokázali financovat jenom 13 z těch projektů, které se kvalifikovaly v minulém rámci, to bylo 90 Důvod je následující. Dostali jsme mnohem více projektů, řada z nich jsou dobré a za druhé jsou, je to otázka našich finančních zdrojů. V horizontu 20 2020 jsou omezené a my už jsme teď velmi zasaženi například vytvořením EFSI a e, dobré projekty, které žádají o finance, e, prostě těch je čím dál tím více. E, na druhé straně toto je, vnímáme jako dobrý, do, do, dobr, jako pozitivní skutečnost, ale bude potřeba posílit rozpočtový horizont 2020. Eh, eh, takže, jak jsem řekl, došlo ke změně pro, eh, po vytvoření EFSI. Já jsem EFSI potvoroval, bylo důležité vytvořit EFSI, nicméně je jasné, že horizont 2020 utrpěl a že tady budeme muset věci napravit a to bude napraveno částečně revizí víceletého finančního rámce 2014 až 2020 a Horizont 2020 dostane 200 milionů eur navíc, až bude revize schválena a to je zase dobré znamení. Zároveň chci, aby v rozpočtu na příští rok byly také zvýšeny alokace, především pro programy základního výzkumu, jako například Marie Curie a Evropský, eh, Evropskou radu pro výzkum. Takže inovace, výzkum, to jsou první eh, eh, priority, infrastruktura, to je také důležité pro posílení ekonomiky, která se tak eh, stává atraktivnější, konkurenceschopnější, Interconnection Facility je také důležitý prvek, Kosme rovněž a iniciativa pro zaměstnanost mládeže a Erasmus nepochybně také, hodně také závisí na revizi víceletého finančního rámce. My v parlamentu jsme svou díl práce odvedli a chtěl bych tady informovat kolegy, že my jsme toto učinili a teď je ta věc na stole rady. A měla by se dostat eh, dnes ráno na pořad jednání eh, Rady pro všeobecné záležitosti. Nicméně zástupce eh, Spojeného království požádal aby to bylo staženo z pořadu jednání a e, Spojené království nechce, aby se revize víceletého finančního rámce schvalovala před volbami ve Spojeném království. E, samozřejmě problém bude, pokud to schváleno nakonec nebude, protože tato revize umožňuje e, vlastně 200 milionů eur pro Horizon 2020, 300 tisíc pro Connecting Facility, 100, 100 e, milionů pro Erasmus a 100 milionů pro Kosme a 300 milionů pro Connecting Facility, opravuji se. Takže když to bude mm, pozdrženo o pár měsíců, tak to není smrtelné, ale zároveň to bude mít dopad na úspěch mm, projektů, pokud by e, ta revize nebyla schválena vůbec. A k EFSI, tak tady byste měli vidět následující. Komise navrhla EFSI 2 a Eh, navrhla tedy limitovaný eh, objem finančních prostředků z SEF. A my jsme řekli, že SEF a Horizon 2020 by neměly být zasaženy vytvořením fc 2, tak jako se tomu stalo e, v, e, v případě vytvoření FC. A bylo, rozhodnut, bylo navrženo, aby se prostě nic už e, z těchto programů neodebíralo pro fc 2 a bylo navrženo, aby všechny peníze pro FC2 byly takzvané čerstvé nové peníze. To je také můj názor, takže v jednání o rozpočtu na příští rok budeme Eh, držet se stanoviska, eh, které je, myslím, také sdíleno v ITRE to znamená, že finanční nástroje eh, Interconnecting Facility by neměly být eh, zasaženy z finančního hlediska při vytvoření fc 2. Zvláštní, eh, zvlášť pro výbor ITRE v loňském roce ten rozpočtový postup byl takový, že Evropský, Evropská rada navrhla snížení některých administrativních výloh eh, agentur Horizontu 2020 a my jsme řekli, že ne a že chceme se držet úrovně, kterou navrhla komise. A já tak budu postupovat i letos, bude to mé stanovisko, vůbec nesouhlasím a nebudeme akceptovat, aby ty agentury, které dělají na společných eh, podnicích Joint Undertakings a eh, na Horizontu 2020, viděli snížení svých prostředků. Žádné agentury tedy by neměly Eh, snižovat, mít snížené prostředky. Eh, ale agentura pro eh, energetickou unii požádala o 30 nových míst, protože má nové úkoly. Takže oni, oni požadují 19,9 milionů eur Eh, dřív měli lehce přes 13 milionů eur, takže je tady tento požadavek na zvýšení rozpočtu a mně se zdá, že to dává smysl, je to rozumné, protože mají úkoly navíc. Ale skutečně by mě zajímalo, pane předsedo, jak to vnímá váš výbor jak se k tomu stavíte, k této záležitosti. Zdali bychom měli zvýšit eh, rozpočet agentury pro spolupráci energetické unie, tak jak jsem to teď předeslal vy nám pošlete dopis jménem ITRE na eh, rozpočtový výbor a bylo by užitečné, kdybyste i tento mm, i tuto záležitost tam eh, zmínil. Zdali si myslíte, že to tedy je rozumné, tento požadavek. Nám to připadá poměrně eh, srozumitelné, ale samozřejmě, že hlavně záleží na vašem stanovisku. A teď úplně na závěr pilotní projekty. Jak víte, tak tady existuje rozpočet pro pilotní projekt a přípravné aktivity. A my budeme postupovat následujícím způsobem. Navrhneme takový balíček pilotních projektů, eh, které předložíme jako návrh k financování. Jsou to tedy návrhy z různých parlamentních výborů, bude to vyvážené a budeme postupovat úplně stejně jako v loňském roce. Budeme tam moci zahrnout do financování pouze ty pilotní projekty, které byly komisi zaslány pro předběžné hodnocení a od komise dostali známku A nebo B. A pilotní projekty, které dostanou C nebo méně než C od komise, tak ty prostě do toho balíčku nebudeme moci zařadit. Ale ty, které budou ohodnoceny Ačkem či Bčkem, budou mít velice vysokou pravděpodobnost financování. Proto je důležité, vážení kolegové, aby všechny vaše návrhy, které máte, byly zaslány pro toto předběžné hodnocení komisy. A lhůta eh, proč eh, poslance eh, pro tento čin je 3. květen. To znamená, jakýkoliv návrh eh, prioritní pilotní akce, který máte, musíte zaslat komisi do 3. května. Bylo řečeno, že to máte nejprve zaslat sekretariátu ITRE, to je do 27. Eh, dubna, ale do komise se to musí dostat 3. května nejpozději. Komise to musí zvážit, zhodnotit, abychom se potom mohli dozvědět, jak na ně nahlíží a zdali je můžeme my v našem výboru zařadit do toho užšího výběru. My si samozřejmě přejeme, aby těch eh, návrhů bylo co nejlépe. Samozřejmě bude to pro nás obtížnější, budeme muset obtížněji vybírat, ale já bych prostě opravdu stál o to, aby tady existovaly eh, četné pilotní projekty, četné špatné návrhy pilotních projektů. Budu muset samozřejmě, bude to obtížné, budu muset přijímat rozhodnutí, budu muset vybírat, ale opět na vás apeluji, apeluji abyste mi jich poslali co nejvíce. Doufám, pane předsedo, že to je e, počátek naší spolupráce v následujícím roce, protože jsem hlavním e, e, hlavním zpravodajem pro rozpočet na příští rok. Budeme muset zůstat v kontaktu, je to důležité. Je důležité, abychom zůstali v permanentním dialogu, protože vaše priority jsou také mezi mými prioritami, inovace, výzkum a infrastruktura, takže z mé strany jsou dveře otevřené a byl bych rád, kdyby tato má přítomnost byla začátkem dialogu a ne koncem. Děkuji, eh, pane kolego, pro nás je toto zásadní začátek, eh, zásadní diskuze o rozpočtu na rok 2018. Nejdůležitější bude ten dopis, který zašleme rozpočtovému výboru a pak samozřejmě budeme ještě hlasovat v červenci o našem návrhu usnesení. To je také velice důležité. Ale nejprve je tady tato naše dnešní diskuze a myšlenky kolem pilotních projektů, přípravných aktivit. Takže náš kolega z rozpočtového výboru nám eh, tedy řekl, co je důležité, co jsem navrhl také já. Je nejprve tedy nutné do 27. dubna zaslat ty myšlenky kolem těch prioritních projektů na sekretariát ITRE. To je první krok. A já se cítím odpovědný za celé e, toto téma pro, za výbor ITRE, e, tak e, dovolte, abych tady zmínil sedm bodů. Kratší to být nemůže. Za prvé, je to, velmi, to je velmi stručné. Dobře si uvědomujeme, že tady jsou finanční limity eh, a finanční prostředky musí být využity efektivně. To dobře víme. Za druhé, děkuji za to, jak jste výrazně eh, hovořil o nutnosti zajistit růst a konkurenceschopnost, že na to kladete důraz. Za třetí, my eh, se cítíme odpovědní za tu reálnou ekonomiku. Zemědělství samozřejmě, to je také součást reálné ekonomiky, ale prakticky úplně všechno ostatní možná částečně je to tedy v Envy a tak, ale my máme vlastně na starostu reálnou ekonomiku. A je třeba respektovat stávající eh, sliby, stávající závazky. Je to důležité, protože skutečná, reálná ekonomika ne e, schvaluje či ne e, přijímá e, nějaké polovičaté kroky. Za čtvrté, je důležité vyhnout se nějakým snižováním finančních prostředků pro stávající projektu. projekty. Bod Pět bude trochu delší. Vy jste tady definoval svůj přístup k rozpočtovým záležitostem obecnými slovy. E, máte pravdu, bezpečnost je důležitá. A pak je tady ovšem externí dimenze a z tohoto hlediska máme určité povinnosti. Například dodávky energetických zdrojů, e, jistota dodávek, to je také velice zásadní z hlediska bezpečnosti. Takže Eh, connecting Facility je důležitým prvkem a spolupráce eh, s energetickou komunitou je důležitá. A pak je tady za druhé ještě vnitřní, interní bezpečnost, například boj proti terorismu. To znamená i kyberbezpečnost. A jsou tady ještě některé další otázky. Berme toto všechno v úvahu. A úplně nejdůležitější je sociální eh, bezpečnost. Pokud hovoříme externí, o externí bezpečnosti a interní, tak musíme také hovořit o sociální bezpečnosti. A my, jsme, my se cítíme maximálně odpovědní, protože E, výbor pro zaměstnanost může být aktivní, pokud vytvoříme správnou atmosféru, správné prostředí pro malé a střední podniky, průmysl a tak dále. Leh, e, levné zdroje, bezpečné dodávky, energetiky a tak dále to vnímám jako ty úplně, ten úplně nejdůležitější bod. Inovace a výzkum. Samozřejmě jsme plně odpovědní a úplně odpovědní za vše v této oblasti. Také dáváme nějaké peníze EFSI a víme, že v případě inovací a výzkumu to není nějaký výsledek, který se objeví za rok, za dva, či dokonce ani za tři roky ho tady nebudeme mít. Je to dlouhodobá záležitost, ale je prostě uh, Eh, důležité si říct, že eh, máme v tomto směru své své závazky a že je důležité, abychom ty naše projekty nenechali zastavit. Měli bychom se vůči tomu postavit. Marie eh, eh, Curie Sklodovská, jej, tyto projekty pro velkou část naší mladé generace je zcela zásadní, abychom měli takovéto příklady. A pak eh, prostě přestat financovat během půl roku, to bylo naprosto šílené a nebyl to zrovna velmi dobrý příklad, především pro mladé mladé, nejenom pro ně, ale především pro ně. Takže my za, to, za to cítíme odpovědnost. Rovněž samozřejmě jsme odpovědní za digitální a energetickou unii. To znamená Connecting Europe Facility, celá tato infrastruktura. A pak infrastruktura telekomunikací tady to vlastně konstantně financujeme. Evropská komise připravuje specifický program eh, pro eh, reindustrializaci některých regionů. A tady vlastně také hovoříme o vytváření pracovních příležitostí. Takže z průmyslového a sociálního hlediska je toto velice důležité. A pravděpodobně pro tyto projekty bude tady v příštím roce navrženo specifické financování. Nevíme přesně, jak to bude vypadat v tuhle chvíli, ale z našeho hlediska to bude velmi, velmi důležité. Děkuji. Možná, že jsem teď tedy přejdu velmi rychle k bodu číslo 6. Vy jste rovněž zmínil eh, některé agentury, jako je například eh, ASO a možnosti financování. Eh, tady samozřejmě je velice důležité abychom takovéto agentury dokázali rozumně financovat nějakých 8-9 agentur eh, a pak eh, takovéto eh, pře mm, takový ten přesun, přesun akcentu z jedné oblasti do druhé by také neměl znamenat nějaký, nějaký, nějaké zasažení realizace určitých projektů. E, my to vnímáme tak, že existující projekty musí být dotaženy. A poslední téma, výbor ITRE sdílí priority, co se týče rozpočtu e, Unie a těšíme se na úspěšnou e, spolupráci s rozpočtovým výborem. Myslím si, že to bude dobrá spolupráce. Času nemáme na zbyt, ale uvědomující si finanční limity chceme dosáhnout konstantní a permanentní jistotu financování všeho, co je propojeno s otázkami sociálního zabezpečení, což jsou pracovní místa, potom průmysl s průmyslem, malými středními podniky a tak dále. Děkuji, kolego. E, Toto jsou e, obecnější poznámky a je to také výsledek určitého e, rozhovoru, interního rozhovoru ve výboru ITRE. Takže, vážení kolegové, teď je čas na to, abychom diskutovali tato témata, takže prosím, žádejte o slovo a přinášejte vaše pohledy, pokud máte pocit, že se chcete podělit o nějaká stanoviska. Prosím, pan Časak. Bardzo, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, co jste k tématu právě řekl sám. A Děkuji také panu zpravodaji za všechny ty informace, které nám poskytl, protože nám to poskytuje představu o tom, před jakými výzvami v roce 2018 stojíme. Na konci února ministři financí přijali doporučení týkající se rozpočtu na rok 2018 a v této souvislosti naznačili, že se podobně jako v roce 2017 budou soustředit na účinnou reakci, pokud jde o migraci, bezpečnost, a také na kroky, které napomohou rozvoji hospodářství v jednotlivých členských státech. Pan zpravodaj o tom hovořil, hovořil o tom taktéž pan předseda sám. A já mohu s potěšením konstatovat, že vzhledem k finančním limitům, které v některých členských státech platí, Závazky a platby by tedy měly být pod kontrolou a měly by se opírat o dostupné, skutečně dostupné prostředky. Nevím, jestli se mnou kolegové budou souhlasit v tom, že část rozpočtu na rok 2018 by měla být eh, vyhrazena na financování, na takové úrovni, abychom skutečně mohli napomáhat inovacím, rozvoji průmyslu a e, rozvoji malých a středních podniků. Podle mého názoru to jednoznačně prospěje hospodářství, vytvoří to nová pracovní místa a pomůže nám to naplnit další cíle, které rozpočtem na rok 2018 sledujeme. pokud budeme pokračovat eh, ve stejném trendu jako do posud, eh, to znamená v postupném narůstání, tak je to v podstatě nezbytné. My si musíme uvědomit, že bychom tedy měli rozpočet koncipovat udržitelným způsobem. Já si myslím, že to je realistické, že to tedy můžeme eh, díky tomuto rozpočtu zařídit díky naší práci a práci dalších výborů budeme podle mého názoru schopni se shodnout na tom rozpočtu a tak sladit cíle, které sleduje parlament, cíle, které sleduje rada a já tedy panu zpravodaji při všechno nejlepší. Děkuji vám, pane kolego. Děkuji za to, co jste řekl. a děkuji také za to, co jste řekl na adresu mě samotného jako předsedy eh, při eh, sepisování toho dopusu. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám také eh, za velmi jasnou prezentaci. Já vítám to, že se soustředíte na pracovní místa, hospodářský růst, malé mladé lidi a výzkum a vývoj. Myslím si, že musíme být schopni investovat do všech částí produkčního výrobního řetězce. Pokud jde o ACER, tak nepochybně budeme reagovat. ACER v tuto chvíli převzal nové úkoly, to znamená, že se musí navýšit i jeho zdroje, tak aby eh, do, mohl dostat těmto úkolům. Kromě toho vítám to, že se tedy soustředíte nebo chcete soustředit na investice v rámci Horizontu 2020, eh, Erasmu a nástroje pro propojení Evropy. Pokud moje země, to znamená Spojené království, bude trvat na tvrdém Brexitu, budeme tedy součástí dlouhodobé spolupráce v rámci výzkumu, protože se ukázalo, že to je naprosto eh, klíčové eh, například v oblasti eh, leteckého vesmírného průmyslu, automobilového průmyslu a tak dále. Já tedy velmi vítám tento dialog, který jsme navázali. Děkuji, děkuji vám za tuto poznámku. Terezo a nyní má slovo pan Kohlíček. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Měl bych několik poznámek. Doufám, že v těch investičních akcích, kde je v rámci Connecting Euro Facility nejen řada komunikací nebo multimodálních koridorů, ale je tam také podle směrnice, kterou tento parlament přijal, propojení sever-jih plynem plynovody, konkrétně Štork, Polsko-Česká republika a potom polsko-slovenský plynovod Propojka. Je to důsledek plynové krize a doufám, že se nám to z toho rozpočtu na příští rok nestratilo. Druhá poznámka, nevím, jestli v rozpočtu něco je, co se týká vysokonapěťových sítí protože propojky vysokonapěťových sítí jsou velice zásadní. To, že Německo dlouhodobě nezvládá propojit si sever, jich a východ, západ, to je známé, to tady nebudu otvírat, ale jde o propojky přes hranice u ostatních států, jestli tam je určitá kapacita eh, finanční pro tyto propojky, zejména směrem na Balkán. A třetí věc, eh, to je eh, výroby technického rozvoje, zejména v aviaci, protože eh, letecký průmysl, stejně jako kosmický průmysl, to je klíčová složka a tak, jak jsme se dneska bavili o tom, jak do budoucna má vypadat aerospace, tak je důležité, aby v rámci rozpočtu byla ta část, která se týká leteckého průmyslu, výrazně podporována, protože v některých částech leteckého průmyslu se bez dodávek vně Evropské unie mnohdy neobejdeme. Čili je důležité, aby to bylo z rozpočtu ten rozvoj, ten vývoj a technický vývoj podporován. Děkuji. Eh, děkuji, děkuji Jaromíře za... Jaromíre, velmi děkujeme. A nyní má slovo pan Telička. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Rád bych ocenil úvodní poznámky pana zpravodaje. V zásadě se domnívám, že priority, které jste si stanovil, jsou správné. Je to tedy eh, velmi pozitivní hodnocení toho, co by tedy mělo patřit k našim prioritám. Rád bych tedy podpořil to, co jste řekl, několika komentáři. A dotknul se také spolupráce s dalšími finančními nástroji. Zmínil jste se o EFSI, Zhodnotil jste to tak, že s vámi nezbývá než souhlasit. Všichni víme, na úkor jakých programů nástroj EFSI vznikl. To se děje, Nebylo mnoho jiných možností, ITRE nebylo s tím výsledkem spokojeno, nicméně taková je skutečnost. Pojďme se na ten rozpočet podívat z následujícího hlediska. Ne do jaké míry byl nástroj EFSI úspěšný, já to nechci politicky hodnotit, ale vy jste se soustředil na výzkum a inovace a proto bych se rád zeptal, do jaké míry je projekt EFSI Eh, úspěšný z hlediska inovativních projektů. Já bych to viděl poměrně kriticky, a to především v některých oblastech. Dovnívám se, že inovativní povaha financovaných eh, projektů je minimálně spochybnitelná, neli pochybná. Eh, a to znamená, že já osobně si do budoucna nedokážu představit, že by tyto projekty jako EFSI i nadále byly na úkor takových nástrojů, jako je nástroj pro propojení Evropy. My bychom my bychom zkrátky, zkrátka nedosáhli toho, co jste popsal, pane zpravodaj. Pokud chceme konkurenceschopnou ekonomiku, tak potřebujeme hospodářský růst a pracovní místa, ale tímto způsobem to nedosáhneme minimálně ze střednědobého a dlouhodobého hlediska. To je tady jeden komentář, který jsem tady chtěl přednést. A kromě toho mám na srdci ještě jednu věc. Vy jste hovořil o možnosti eh, eh, financování pro, eh, projektů, že tedy klesla. To také hovoří samo za sebe. Já si myslím, že máte velmi dobré úmysly, ale všichni víme, jak, před jakými výzvami stojíme. Vy jste hovořil například o bezpečnosti všech občanů. Já nevím, jak to vypadá v rozpočtu, nevím, neznám to z paměti, ale jedná se eh, zhruba o 3 Já vím, že to nebude jednoduchý úkol. Postupem času nebude jednoduché to zaručit, Za prioritu tady považujeme bezpečnost občanů, ale je to tedy na úkor jiných oblastí. A to je tedy, to tedy vede eh, k jisté nespokojenosti ITRE. Pokud je o pilotní projekty, tak se domnívám, že ta základní, eh, to základní poselství je jasné. Jsme tady uprostřed procesu. Já využiju přítomnosti komise a řeknu, jednu poznámku na okraj. Eh, komise by tedy měla přednést přesvědčivé hodnocení té situace, protože v minulosti jsme mohli mít určité pochybnosti o některých hodnoceních, která komise představila. To znamená, že komise by tady měla eh, k tomu přistoupit, přistoupit eh, s veškerým nasazením. Náš výbor to bude velmi pečlivě kontrolovat. A konečně poslední poznámka a dcer, vy jste nás ta, eh, vyzval, abychom se k tomu vyjádřili. Eh, eh, ten váš přístup okomentoval pan předseda a i Tereza, je jasné, že tedy ACER má více povinností, více úkolů, pracovní vytížení tedy roste, tak abychom splnili některé naše cíle, to znamená, že jménem naší frakce eh, souhlasím s tím navýšením eh, prostředků. A konečně úplně poslední otázka. Chci využít skutečnosti, že jste se o tom sám eh, vyjádřil a sice Vím, že situace je velmi citlivá vzhledem Brexitu, vím, že eh, se konají volby, ale v každém členském eh, státě se někdy konají volby, to znamená, že je to každé tři, čtyři měsíce. A nemyslím si, že bychom měli dopustit, že to bude mít takový negativní dopad. Měli bychom zkrátka vyslat eh, směrem k radě jasný signál, že tento přístup je nepřijatelný, že takovýmto způsobem do budoucna eh, postupovat nemůžeme. Eh, jak budeme schopni posuzovat, které volby jsou citlivější více a které méně, Stručně řečeno, pane předsedo, tedy souhlasím s tím, co jste řekl vy. Vy jste se zmínil o dalších oblastech, které nespadají do kompetenci výboru ITRA. Já bych se rád soustředil na to, co je předmětem našeho zájmu. Eh, pane zpravodaj, děkuji vám. Vy jste tady použil silná slova a my vás eh, vezmeme za slovo a budeme eh, tedy čekat na výsledky. Děkuji. Děkuji milí kolegové, všechny tyto poznámky jsou velmi důležité. Jak pro zpravodaje z rozpočtového výboru, tak pro mě při zapisování toho dopisu eh, pro eh, rozpočtový výbor A tuto chvíli vás tady požádám, abyste se k tomu stručně vyjádřil v reakci na tu právě proběhlou diskuzi. Ano, děkuji. Děkuji za veškeré podněty, které jste tu prezentovali. Souhlasím v podstatě se vším, co zaznělo. Souhlasím s vámi, pane předsedo, i s kolegy v tom, že hospodářství se nespraví samo o sobě. To znamená, že jedna z hlavních priorit, politických priorit, kterou jsme eh, během posledních dvou let zastávali, eh, bylo tedy stabilizovat eh, imigrační krizi. My jsme na to tedy vy naložili veškeré dostupné finanční prostředky, ale jiný je, nyní je na čase, abychom se soustředili na hospodářství, protože ekonomika se neoživí sama. Pokud tedy chceme uh, oživit ekonomiku, potřebujeme vytvořit z hospodářského růstu a vytváření pracovních míst hlavní priority. A sem tedy spadají ty nástroje, o, který, o kterých jsem hovořil. Jak jste řekli všichni, neměli bychom ohrozit stávající projekty. E, souhli, shodli jsme se tedy na e, těch prioritách v roce 2013 a pokud se objeví nějaké nové priority v oblasti bezpečnosti, v oblasti řešení migrační krize, tak musíme být naš, e, silní silní v naší pozici vůči radě a musíme říci, že tedy musíme co možná nejlépe využít stávající prostředky, ale kromě toho musíme eh, dostat i nějaké prostředky navíc, protože nechceme, aby to eh, ohrozilo ty stávající projekty. A já naprosto souhlasím s tím, co o tom řekli kolegové. Přerozdělení projektů, přesouvání prostředků z, jiné, z jedné oblasti do jiné oblasti zkrátka není dlouhodobě eh, přijatelné. Pokud jde o Brexit, o kterém jste také stručně hovořili, já jsem tedy všeobecným, nebo eh, zpravodajem eh, pro všeobecný rozpočet na rok 2018 k Brexitu v roce 2018. V roce 2018 tedy bude Spojené království plnohodnotným členem EU se všemi důsledky. Eh, zatím není jasné, co přijde potom. Eh, Spojené království tedy eh, profitovalo ze spolupráce v oblasti výzkumu. Zároveň je to tak, že britské univerzity jsou světovou špičkou. Brexit se tedy v příštím roce neodehraje a na rozpočet to tedy nebude mít žádný dopad odpad. E, otázka zní, co nastane potom, až ztratíme ten čistý příspěvek do rozpočtu a otázka další zní, co se tedy s rozpočtem stane z dlouhodobého hlediska. My e, v rozpočtovém výboru se nad tím začínáme zamýšlet. Probíhá tedy diskuze o vlastních zdrojích EU, jak je tedy koncipovat z dlouhodobého hlediska, e, tak aby nevytvářely dodatečnou eh, zátěž na občany, ale aby zároveň přispěly ke stabilitě rozpočtu z dlouhodobého hlediska. Pokud jde o EFSI, ano, já jsem na začátku řekl, že oba zpravodajové řekli, že e, by nemělo docházet k dalším škrtům v oblasti nástroje pro propojení Evropy. Já s tímto názorem souhlasím. Na vaši adresu, pane Teličko, bych rád řekl jednu věc. E, nástroj EFSI byl financován z prostředků EU, to znamená, že je naším úkolem postarat se o to, aby byl úspěšný. Musí musíme se snažit o financování inovativních projektů a soustředit se na tu, na tu adicionalitu, eh, ale zároveň bychom měli být otevření dalšímu zlepšení nástroje EFSI, pokud to bude potřeba. Za sebe tedy mohu říci, že to byl začátek našeho vzájemného dialogu. Jsem vděčný za to, že jsem tu dnes mohl být. Za, děkuji vám také za vaše podněty a eh, moje dveře jsou pro vás pro všechny kdykoliv otevřeny. Děkuji vám, eh, milí kolegové, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane kolego, za to, že jste mezi nás přišel, že jste tu byl a máme tu také zástupce komise a doufám, že všechny ty signály a informace, které tu zazněly, eh, tedy budou komisí zaznamenány. Komise svůj návrh předloží za několik týdnů, to znamená, že my bychom byli rádi, kdyby ty důležité otázky, které kolegové zmínili a který, které jste zmínil i vás, aby eh, tedy byly zohledněny v návrhu rozpočtu na příští rok. Dobře, děkuji vám, milí kolegové, děkuji vám za celou eh, diskuzi. Lhůta pro předkládání eh, návrhu na rozpočtu rozpočtové linky je tedy 13. června. E, pro projekty je to 27. dubna. E, hlasování e, ve výboru ITRA se bude konat 11. července. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. Jsou to tedy body 18 a 19 našeho dnešního programu. Jsou to dva body, které budeme projednávat společně. Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou, přepracování a e, vnitřní text s elektřinou přepracování. To jsou tedy dvě e, témata nařízení a směrnice. Rozhodli jsme se před několika měsíci, že je budeme probírat společně a hlavním zpravodajem, který zodpovídá za obě témata, je Krišianis Karinč. Rád bych jednoduše konstatoval, že nařízení se týká velkoobchodního obchodu s elektřinou a e, směrnice se týká maloobchodního trhu s elektřinou. To znamená, že se to týká prodeje spotřebitelů. My tedy budeme probírat velkoobchodní i maloobchodní záležitost společně. Jak už jsem řekl, rozhodli jsme se na tom, před několika měsíci. Shodli se na tom i stínoví zpravodajové k, obou slož, k oběma tématům. Cílem je tedy modernizovat eh, vnitřní trh s energií a je to tedy velmi důležitá součást eh, celého balíčku eh, v oblasti trhu s energií. A je to také velmi těsně spjato s eh, digitální unii, s telekomunikační unii. Eh, všechny tyto výzvy jsou naprosto zásadní, vyžadují si eh, finanční prostředky, ale zároveň musíme zaručit i to, že soukromé domácnosti budou mít tedy přístup k, dostup, k cenově dostupné energie, energii. A proto tyto dva návrhy jsou těsně zpěty s dalšími sedmi návrhy v rámci energetického balíčku a na konci roku bychom tedy měli mít na stole některé návrhy, které se budou týkat eh, nového, nové koncepce, možná ne úplně nové koncepce, ale z části nové koncepce trhu s plynem. Pokud v tuto chvíli hovoříme o zprávě energetické unie, tak je potřeba zohlednit obě komodity, jak plyn, tak elektrickou energii. A také další části trhu s energií. Dobře, tolik z mé strany a v tuto chvíli tedy požádám pana kolega Krišianise eh, Karinše, aby tedy zahájil naši dnešní diskuzi. Jsou to dvě eh, témata, to znamená, že k dispozici budeme mít o něco více času. Děkuji. Eh, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Obecná poznámka. Všichni víme, že svět se radikálně změnil v oblasti elektřiny, takže ten starý model velcí producenti a pasivní konzumenti, ať už je to z jakéhokoliv zdroje, to se změnilo. Teď je čím dál tím více využívána obnovitelná energie a nové technologie postupují rychle vpřed a my víme, že ať už to chceme či ne, e, trh si e, vynutí víc a víc obnovitelných zdrojů, až postupně se právě obnovitelné zdroje stanou základem a pevné Eh, pevné zdroje energie, fosilní paliva eh, budou pouze doplňková. Ale zatím žijeme stále ve světě dotací, různých topů, eh, typů dotací, které trh narušují. A s touto legislativou, je to vlastně celý balíček, ale především s těmito dvěma tématy, potřebujeme snížit ceny pro spotřebitele a potřebujeme vyslat jasné investiční signály hlavním hráčům, aby prostě bylo e, vidět, že tady je kapacita a aby tady byly ty prostředky, až je budeme potřebovat. Co se týče těch velkých balíčků od komise, tak myslím, že v loňském roce, z loňského roku je toto vlastně první, e, který se zabývá náklady Eh, který se snaží snižovat ceny zvýšením konkurence. Chci se zabývat rychle čtyřmi otázkami které se objevují v těchto eh, dvou eh, tématech. Nejprve je to otázka kapacitního mechanismu, to se dotýká dotací. Druhá věc je regionální spolupráce, která ještě tak úplně nefunguje. Třetí jsou potom ty dražby a čtvrté Eh, reakce na eh, ceny ze strany spotřebitelů. Nejprve k eh, mechanismy Teď je to tak, že členské státy rozhodují, jaké rezervní kapacity jsou zapotřebí. Je to na členských státech. Co navrhuje Evropská komise? Říká, že by se nejprve měci, věci měly zhodnotit, vyhodnotit na regionální úrovni. To znamená, že, členské, že Evropská komise chce jít e, za hranice členských států a vytvářet taková regionální e, zvažování e, ať tou či onou formou, teď hovořím o dotacích, jsou to peníze, které platíme my, ať už je to průmysl či domácnosti. Takže mně se zdá poměrně jasné, že chceme takovéto mechanismy dotací udržet na minimum a využívat jich pouze, když není žádná jiná alternativa, když prostě trh neposkytuje elektřinu, které je zapotřebí. Musí tady být nějaká přeshraniční dimenze těch dotací, protože způsob, jakým se rozvíjí trh, Prostě elektřina už teď si nevšímá žádných hranic, to je evidentní. Takže když hledáme nějaké kapacitní mechanismy, abychom zajistili, že světla svítí, jednoduše řečeno, tak potřebujeme také přes hraniční dimenzi. Komise navrhuje e, nárokovost e, na tyto mechanismy e, kapacit propojenou s dodržováním cílů snižování CO2. To je pochopitelné, ale pak je tady ještě otázka bezpečnosti eh, dodávek, proveditelnost a Eh, do, eh, subsidiarita. Zatím je to tedy v rukou členských států a já si nejsem jist, že bychom to měli měnit. Eh, tohle je jedna věc, pokusím se být trochu rychlejší, říká řečník. Regionální kooperace, bod číslo dva. Takže situace je teď taková, že my už máme takové ty koordinátory pro regionální spolupráce RSC, Eh, které, kteří se teď teprve jako zhmotňují. U nás eh, v Pobaltí to bude v lednu. Bude to prostě taková koordinace online mezi eh, těmi operátory přenosových systémů členských států pro, teď se prostě posunují k těm ARSC. Komise navrhuje, aby se tito RSC Eh, aby prostě oni nahradili ty TSO a aby koordinovali svou práci lépe, bezpečnostní eh, analýzy a další aspekty, aby byly v rukou těchto regionálních uskupení, regionálních koordinátorů. Moje připomínka. Pro to, aby fungoval trh, samozřejmě musí věci fungovat i na regionální úrovni, ale otázka, kterou kladu, je otázka pravomocí, jak to s nimi bude. Jak to bude vypadat s pravomocemi? Teď to mají v rukou TSO a e, někdy TSO vlastně reagují na členský stát, někdy má členský stát víc těch TSO. Jak to bude s tou odpovědností? Bude to jednoznačné? Musíme zajistit stabilitu. Tímhle se prostě musíme zabývat. A pak ještě takzvané bidding zones. Jak to vypadá teď? Prostě jednoduše řečeno, cenové zóny nevždy reflektují uh, E, to, e, čemu říkáme congestion. Takže některé členské státy, a teď mám na mysli konkrétně jeden, e, dělají to, že prostě mají interní congestion a pak mají jednu cenovou zónu. Komise říká, že by ty cenové zóny či bidding zones měly být definovány jinak a zohlednit eh, víc ten vývoj. Moje připomínka v ideálním trhu eh, by to ani nebylo vůbec eh, téma, protože všechno by bylo tak propojené, že to zahlcení by vůbec v Evropě nenastalo. To je samozřejmě ideální situace ale co musíme dělat, je situace, kterou, eh, řešit situaci, kterou máme před očima a já si myslím, že cenové zóny jsou důležité, aby tady vznikly správné stimuly pro investice. Takže dejme tomu je někde eh, vysoká poptávka a nízké dodávky, takže pokud tato část eh, Evropy je v cenové zóně, eh, která uměle ukazuje, že elektřina je nižší, je cenově méně E, nákladná než jinde, tak tam nebudou žádné investice. Proto potřebujeme e, dělat ty stimuly. A potom ještě e, otázka reakce na regulované ceny. Jak to vypadá teď? Teď je tady čím dál tím víc generována elektřina flexibilně, solární, větrná a tak dále, ale poptávka není až tak flexibilní. My chceme, abychom se posunuli z pevných paliv na méně znečišťující zdroje. Celá řada e, těchto zdrojů, včetně biomasy a vodních zdrojů, se těžko plánuje, těžko se to e, předvídá. Nevíme, kdy bude svítit slunce, nevíme, jak bude foukat, takže ta e, poptávka se mění. Pardon, či, mění se dodávky. Před 30 vteřin, pane předsedo, mohu dostat? Takže Eh, tady jde o to si prostě eh, otočit a eh, mít možnost elektřinu použít, otočit vypínačem, ale můžete také vydávat signály, signály cenové pro spotřebitele, ale také potřebujete využívat vysokou technologii. Takže pokud bychom spotřebitele zapojili, tak by to šlo lépe. A teď naše stínový zpravodajové paní Werner za SD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Balíček pro čistou energii má v sobě byl řadu velice důležitých témat, ale podle mě ta směrnice pro design trhu s elektřinou musí být pokládána za velice důležitou. Ale je to, skutečně to není nic méně menšího než nové uspořádání Evropského trhu s elektřinou, který se v posledních letech velice proměnil. Bočet aktérů velice narostl spotřebitelé jsou často těmi takzvanými prosumery, že tedy vyrábí si elektřinu, sami produkují, nejenom spotřebují a ta tendence je od centrální výroby eh, k směrem k decentrální výroby elektřiny a toto vše je třeba dobře zohlednit. Podle mne musíme povinnosti aktérů, eh, to znamená provozovatele distribučních sítí, přenosových sítí, národní regulační orgány a samozřejmě také samocí spotřebitel. Jejich povinnosti a role musíme eh, si znovu promyslet, rozšířit a přizpůsobit je vývoji posledních let. Eh, spotřebitelé jsou důležitými hráči na trhu s energetikou v budoucnosti a měli by mít konečně také větší možnost eh, vybrat si různého operátora a tak mít lepší přístup k různým cenovým nástrojům a také musí mít možnost vyrábět svou vlastní elektřinu a také ji skladovat anebo prodávat dál. Další důležitý bod pro nové nastavení eh, trhu s elektřinou je evropská spolupráce. Tato spolupráce musí být nastavená tak, že povede k větší bezpečnosti systému a samozřejmě k vyšší bezpečnosti dodávek. Je třeba si zvážit, jak zorganizovat takovouto přeshraniční spolupráci, proto abychom zajistili bezpečnost dodávek a to je pro mě důležité, aby byla zajištěna co možná nejlevnějším způsobem jak pro spotřebitele, tak pro průmysl. A navíc já jako stínová zpravodajka Eh, zvolím přístup Energy Only Market a proto si myslím, že zavádění trhu s kapacitami je špatná cesta. Momentálně máme asi 13 členských států jeden či více mechaniz- kapacitních mechanismů a ty současné mechanismy kapacity roztřišťují evropský trh s elektřinou na, na místo toho, aby aby ho více spojovali a také nejsou slučitelné s přístupem založeným na trhu. Já jsem eh, proto, aby silnější přezranční spolupráce se opřela o budování infrastruktury, takže distribučních a přenosových sítí a také o to, že se bude podporovat energetická účinnost a rovněž e, podporovat tendence k decentrálnímu zásobování elektřinou. Konečným cílem je zajistit to, aby každý měl dostatek proudu a aby nedocházelo k nějakým výpadkům nebo problémům v oblasti dodávek s elektřinou nějaké cenové zóny by měly by být skutečně posledním prostředkem. Další věc, která je pro mě velice důležitá, a už jsem o tom hovořila, jsou tedy ony cenové zóny. Komise hovoří o tom, že takovéto zóny by mohly Eh, řešit určité dlouhodobé výpadky sítí. Ovšem to, co na komise navrzuje, by vedlo k tomu, že by Německo bylo rozděleno do dvou takovýchto nabídkových zón a podle mě to není akceptovatelné, neboť není možné, aby komise rozhodla o tom, jakým způsobem se tady budou eh, vytvářet čistě národní zakázkové nabídkové zóny. Eh, já se těším na další intenzivní spolupráci s zpravodajem a samozřejmě si také s kolegy stínovými zpravodaji. Děkuji. Pan Česak, který zastupuje pána Krasnodebského jménem EKR. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, ano, zastupuji pana Krasnodebského stínového zpravodaje za EKR a on se nemohl dnes zúčastnit, nicméně by rád eh, předložil své připomínky mými ústy eh, k návrhu Evropské komise především s ohledem na navrhovanou regionalizaci energetických trhů. Hlavní cíl energetické unie je zajistit stabilní dodávky a rozumné ceny. A to se také týká elektric, zdrojů elektřiny. Členské státy by se neměly vzdávat v této souvislosti své nezávislosti a proto myšlenka regionalizace trhů vypadá riskantně, protože je pravděpodobné, že řada zdrojů eh, tímto eh, způsobem eh, bude zrušena, bude, bude ztracena, protože nebude odpovídat vysokým environmentálním kritériím a je možné, že by se tady celé skupiny eh, klientů eh, a možná i zemí staly závislé na hlavních producentech vlastně Francii a Německu. Eh, takže pak je tady ještě otázka cen. Pokud by tady mm, byla nutnost některé dodavatele na chvíli vypnout, tak jak to bude vypadat s dodávkami? Jsou tady nějaká řešení předpokládaná Eh, v boji proti energetické chudobě. Eh, regionální řešení má řadu výhod, pokud nezávisíte na nějakém silném partnerovi. Takže lid, země by neměly být eh, závislé by prostě na svých vlastních kapacitách a ono je vlastně na každodenním základě vhodnější eh, si eh, tu energetiku nakupovat. A pak je tady ještě eh, otázka toho, že dodávka elektrické energie je povinností, zajištění těchto dodávek je povinností členských států a ty musí mít možnost zajistit generování kapacit a nezávislosti. Děkuji. A teď jménem Alde paní Linar, která zastupuje paní Kalas. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už jste řekl, budu hovořit jménem kolegyně Kaji Kalas, která se omlouvá, ale nemohla být přítomna. Vítá tuto revizi trhu s energetikou, která je nutná, pokud Evropa chce bojovat s klimatickými změnami a zajišťovat nižší ceny pro spotřebitele. Stávající trhy s energetikou jsou závislé na stávajících eh, produkčních zdrojích, které nejsou připraveny na úroveň, na úroveň flexibility a technologií, které jsou přitom dostupné. Takže kolegyně se domnívá, že je důležité stavět na stávající dalších dobrých eh, postupech v Evropě. Například eh, Nord Pool eh, Market je jedním z takových příkladů. A pokud se těchto pokud eh, prostě nebudeme dále v tomto činí, tak se tady rychle ještě prohloubí rozdíl mezi severem a jihem eh, mezi severem, jihem a eh, střední Evropou. Takže je třeba si na toto stále myslet, když stavíme tu energetickou unii. Ohledně kapacity market, tak tady kolegyně vítá to, že návrh komise hovoří o nutných takových zá zárukách, aby nevznikly příliš velké rozdíly na trhu. Nicméně jsou tyto zároky opravdu eh, dalekosáhlé. Poté, co se eh, takzvané capacity markets vytvoří, eh, tak je obtížné se jich zbavit. A v tom maloobchodu, pokud velkoobchod je flexibilnější, tak je důležité, aby ta flexibilita přešla i na ten maloobchod, aby z toho těžili spotřebitelé. Proto je zapotřebí tak také vytvářet stimuly eh, pro eh, oceňování a posilování požada, eh, poptávky a dbát na to, aby velké rozdíly v cenách na trhu eh, nezraňovaly eh, spotřebitele. A pokud by eh, spotřebitele neměli dostatečné informace, tak by se to mohlo jenom zhoršit. Tady nehovoříme o nějakých informacích jednou za rok či jednou za půl roku, ale o údajích v reálném čase, které by umožnily, jejich znalost by umožnila spotřebitelům, aby uspůsobovali svou svou spotřebu. Pouze 17 členských států má takzvané chytrá měřidla rozšířená. Je třeba, aby se ta chytrá rozhodnutí realizovala a rozšiřovala. Musíme se zabývat nedostatkem důvěry na trzích a vytvořením skutečně pozitivního prostředí a inovací inovace tlačené daty by měly být podporovány. Takže měli bychom eh, také podporovat nové eh, rozvoj od eh, agregátů k modernějším formám tak, aby spotřebitelé byli více pány svých rozhodnutí. Děkuji. Kolegyně se těší na dobrou spolupráci se spravodajem a s dalšími kolegy v těchto dvou oblastech. Předseda, děkuji vám, paní kolegyně. Další je pan Turmes za zelené. Děkuji. Jiří, já si myslím, že trh může fungovat tehdy a pouze eh, tehdy, když eh, ty ceny jsou eh, skutečné. Eh, platí každý za znečišťování, platí každý za odpad, platí každý za rizika. To jsou také věci, které musí být řešeny. New Capacity Payments je dalším takovým znetvořením situace. Já jsem rád, že tady vlastně většina Eh, souhlasí eh, s tím, že tady je eh, příliš velká kapacita, nadkapacita v Evropě, takže placení za novou kapacitu je možná v tomto směru překonaná. Možná, že bychom mohli ještě posílit text komise v této oblasti. Musíme přejít od rigidního přístupu k flexibilnímu přístupu. V současné době ten rigidní postup na trhu eh, je odměňován a my přitom potřebujeme flexibilitu. Eh, takže eh, musíme mít flexibilní elektrárny, a tak dále. Každá jednotlivá e, pračka může hrát roli v 20-letém e, úseku. Takže velké podniky, malé a střední podniky, e, kanceláře a pak se posunout k těm menším. Je to mnohem jednodušší a z ekonomického hlediska je to také, dává to větší smysl začít s těmi velkými hráči. A teď regionální trhy. Takže tady vlastně to nehraje jak na evropské, tak na národní úrovni. E, vlastně německý e, trh s e, s elektřinou neexistuje. Pokud by Francie neměla svůj vlastní trh, tak by vlastně už bylo, byla tma. Potřebujeme posilovat regionální trhy Nord Pool, Central West a potřebujeme eh, také v jihovýchodní Evropě vytvořit eh, trh s eh, elektřinou vyráběnou z dalších zdrojů. Tady zazněla dobrá otázka. Musíme se také zabývat tím, kdo bude regulovat ty regionální trhy. Nemůžeme mít nějakého národního rozhodčího, když ten trh bude větší, regionální. Takže tady je potřeba eh, si to říct jasně. Potřebujeme vytvořit určité zrcadlo, aby eh, tady byla jasná, jasná kontrola eh, na regionální sociální úrovni, o tom je třeba hovořit. E, ceno, oceňování. Můžete mít e, systém jako v Kalifornii, můžete mít e, mikrotrhy s valou likviditou, a nebo můžete mít něco, co možná neúplně dobře funguje, a vy eh, asi všichni budeme souhlasit, že Německo má určitý problém. Německo začalo ten problém trošičku řešit. Já nechci eh, se zabývat panem Zehoferem a Bavorském a proč je tomu tak, jak tomu je, ale myslím, že my potřebujeme nějakou zlatou střední eh, cestu. Potřebujeme, aby byl vyvinut tlak na země, jako je Německo, aby prostě věci řešili a to zónování cenové, to má smysl, ale ne mikroceny. Potřebujeme velké trhy, likvidní trhy, abychom tady měli eh, dejme tomu pět minut, deset minut takzvaných hedging products. Tímto způsobem eh, můžeme mít flexibilní trhy s níž, nízkou ekonomickou cenou a u toho bych prozatím skončil. Děkuji. A Nyní dostane slovo paní Ernst, která promluví jménem GUE. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že pomocí nařízení a směrnice máme na stole věci, které skutečně mají zásadní, obrovský význam. E, utvoření pravidla pro vnitřní trh s elektřinou, to je také obrovská šance chceme více efektivity, chceme bezpečnější systém a samozřejmě systém, který bude čím dál tím více využívat obnovitelné zdroje. To pouze na úvod. Co nás napadne, když se podíváme na eh, eh, tyto texty. Za prvé, eh, ta přednost toho, kdo tedy smí jako první dávat do sítě energii. Pro nás to bylo důležité právě, že jsme dali přednost v Německu obnovitelným strojům a my chceme, aby obnovitelné zdroje tuto přednost prostě si zachovali, aby to takto zůstalo, to je náš postoj, není to nic nového. A proto návrh komise, který říká, že když má zdroj nad 50 kW, že již nemá tu přednost dodávat do sítě to, co se nám nelíbí. Tady třeba o tom diskutovat, za to skutečně takto eh, chceme, protože si tady sami odejímáme šance pro další eh, rozvíjení obnovitelných zdrojů. Dále přednost eh, dodávání do sítě těch nad 50 kW, jak říkám, to se nám nelíbí a dále tady je i nebezpečí toho, že ty dodatelé, kteří již mají tento přednost, že, získ, že ztratí um, tuto výhodu, což se nám rovněž nelíbí. Dále jsme toho mínění, že zpětná opatření jsou skutečně problematická, pokud mají mít zpětnou platnost, a i z právního hlediska je to velice pochybné. Dále, co Mlín Speč. Tady se nám to v zásadě líbí, že je tady určité pořadí toho, kdo se bude odpojovat, ale pokud se to má obírat o trh, tak se eh, musíme alespoň tedy dozvědět, jak to má konkrétně vypadat v detaile. Má to být účinné, jak? Eh, my se bojíme toho, že tím možná vytvoříme právě problémy pro obnovitelné zdroje. Ale jsme otevřeni, rádi si to prodiskutujeme. Dále odpojování Eh, obnovitelných zdrojů energie. K tomu by se mělo sahat pouze v případě, když skutečně není vůbec žádná jiná alternativa. A také musíme si jasně stanovit, že pokud budeme odpojovat obnovitelné zdroje pouze proto, aby konvenční zdroje měly přednost, tak pro nás by to bylo naprosto problematické, ale to je jistě známý postoj z naší strany. Dále Musí být zajištěno, že operovatelé distribučních a přenosních sítí jsou povinni účastnit se také výstavbě infrastruktur dále. Kapacitní trhy, to je ta stará problematická záležitost. My jsme toho názoru, že to je špatná cesta. Víme, co říkal, jak to formuloval pan zpravodaj, jak to on chce vidět, jak na to chce nahlížet, co to přeshraniční, jak chce o tom hovořil že se to musí regionálně hodnotit a tak dále. Ano, je třeba se podívat na to, jak pak konkrétně by to vypadalo v jednotlivých případech, ale v zásadě kapacitní trh, trh s kapacitami, a už jsme o tom hovořili, podle nás není správná cesta. Konvenční zdroje, obnovitelné zdroje, měly by být na stejné úrovni, tak aby mohli si navzájem spravedlivě konkurovat. Pokud toto někdo chce, tak musí také odstranit dotace na uhlí a jádro. Takže i tady na tom se neschodneme eh, na výboru zde. To jsem chtěla pouze poznamenat. Komise ve článku 23 navrhuje, aby nové uhelné elektrárny, které se chtějí účastnit k mechanismu kapacitu, mohou produkovat pouze 550 kg CO2 na kWh. To se nám líbí. My bychom si ovšem přáli ještě vyšší standard, tak jak to navrhuje mnohé nevládní organiz, mnohé nevládní organizace, tam bylo nějakých 350 gramů. Dále Toto by mělo potom, až vstoupí toto v platnost, platit ovšem pro veškeré uhelné elektrárny. Měly by tam mít žádné výjimky dále Hetmarkte a Benefiting Markets. Ano, i toto, myslím, pokud to bude dobře upraveno, pokud se posílí, tak je to dobrá věc i pro obnovitelné zdroje. Je to krok dopředu. Cenové zóny, to je třeba si ještě prodiskutovat. To není zcela jednoduchá záležitost, takže tolik z mé strany. Adam. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní má slovo za EFDD pan Tamburáno. Děkuji. Děkuji. Já jsem byl velmi potěšen tím, co je tu předloženo eh, k novému designu trhu s elektrickou energií, eh, protože z části ten eh, stávající design neodpovídá eh, pařížským dohodám. My tady potřebujeme na jedné straně flexibilitu, lepší spolupráci mezi národní a evropskou úrovní. Komise tedy připravila výchozí dokument, který obsahuje mnoho dobrých bodů, ale zároveň se domnívám, že bychom ho měli v mnohem ohledu vylepšit. Spotřebitelé musí být na prvním místě, musíme to, být mechaniz- musíme tu mít mechanizmy eh, flexibility, musíme se snažit o to, aby ten systém byl více pružný a aby byl také více řízen eh, poptávkou. A také se musíme co možná nejrychleji snažit navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. To jsou priority, které by měly tedy být v centru našeho zájmu. Měli bychom eh, přestat Eh, vytvářet trh, který neustále vede ke snižování těch eh, stropů. My tedy potřebujeme, aby byl, aby byl trh řízen eh, poptávkou. Myslím si, že ten limit, který tu byl stanoven, je příliš vysoký protože to dokonce může vést k tomu, že elektrárny, které prostředí znečišťují, eh, budou dostávat dotoci, dotace. To znamená, že bychom tento limit měli v průběhu času snížit komise vytvořila systém identifikace dobře fungujících technologií a já se domnívám, že bychom to měli konkrétně zmínit, tak abychom zajistili, že elektrárny budou odpovídat eh, standardům kvality. Pokud chceme našim občanům ukázat, že jsme se vydali na cestu elektrárny, energetické transformace, tak to musíme prokázat konkrétními kroky. Musíme ukázat, že to, co schvalujeme, odpovídá naší politice, eh, která se snaží o snižování emisí CO2. Pokud jde o kompenzace, tak pokud chceme spotřebitelům poskytnout eh, šanci eh, využívat energii lépe a za nižší ceny, tak eh, musíme mít rovné postavení i mezi různými druhy energie. A jak už jsem řekl, potřebujeme, aby hlavní byla tedy strana poptávky a aby tu zároveň platili určité kompenzace. Pokud chceme inovativním způsobem reagovat na výzvy vyplývající z klimatických změn, musíme tedy vhodným způsobem stanovit priority, tak aby se podíl obnovitelných zdrojů rozšiřoval a zároveň eh, bychom, je tedy, bychom na ně neměli zapomínat. Zároveň by tedy měla být eh, podporována i vlastní výroba energie a trhy bychom měli otevírat tímto způsobem, tak abychom využívali přidané hodnoty, které to, kterou to přináší a abychom tedy na trhu s elektrickou energií dosáhli větší pružnosti. Tyto myšlenky musíme podporovat, protože nám dlouhodobě přinesou velké výhody. Proto se domnívám, že by tedy emise skleníkových plynů měly zůstat pod těmi hodnotami, které jsme schválili v Paříži, tak aby vznikly rovné podmínky pro všechny. Děkuji, pane předsedo.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 Děkuji, pane předsedo. Já chci říct, že my tady především hledáme odpovědi na otázky komise, na návrhy komise, které jsou eh, ambiciozní a které by si zasloužily ještě větší vysvětlení. Budu konkrétnější. Není úplně jasné, jak takový navržený jeden model bude fungovat v 7 či 28 členských státech E, uvidíme, zdali a doufáme, e, zdali při volbách e, ve Spojeném království se změní názor na Brexit, ale každopádně v Rumunsku ten mechanismus kompenzace, ten začne platit, když se nedá, nemůžou vyrábět, nemůže vyrábět energetika, energie my máme v zimě situaci velmi komplikovanou a vzhledem k tomu, že víc jak 20 eh, výroby eh, energie eh, závisí na udržitelných zdrojích, tak se často výroba E, zastaví. Máme velké množství sněhových srážek a e, pak už zbývá e, jenom klasická tepelná elektrárna, která představuje nějakých 30 spotřeby. Kdo bude v Rumunsku vyrábět elektřinu, pokud takovýto balíček, který komise navrhuje, bude skutečně schválen, protože naši odborníci z Ministerstva pro energetiku říkají, že to je prostě nemožné. My nemůžeme dodržovat to, co tam je řečeno prostě eh, eh, otáz, tam už pokud klesne teplota, jak bývá obvykle, hrozí smrt e, nejstarších e, obyvatel a po 24 hodinách to už ani neříkám. Většina budov e, potom naprosto zmrzne i se všemi zařízeními, která obsahují. My musíme na tyhle věci myslet, myslet na to, jak takovýto mechanismus bude aplikován ve skutečném prostředí, aby to nebyla nějaká utopie na papíře. A zároveň je zapotřebí zajistit bezpečnost bezpečnost fungování a dodávání elektrické energie. Za druhé, musíme být velice obezřetní ohledně těch regionálních center, protože teď prostě mají členské státy určitou odpovědnost, určité závazky prostřednictvím svých národních center a pokud ty kompetence budou převedeny někam jinam, na nějakou regionální úroveň, kde možná nebude nejenom dostatečná znalost, ale ani odpovědnost, tak se dostaneme do situace, kterou bychom asi spíš neviděli, že? Takže pozor, chceme vytvářet určitý trh. Všechny země teď eh, vlastně energii prodávají, ten trh existuje, ale eh, nemůžeme dělat eh, rovnítko mezi trhem a bezpečností a zabezpečením dodávek. Poslední věc, kterou bych chtěl říct, pane předsedo, myslím si, že v tom přístupu je řada aspektů, které jsou pozitivní, ale nesmíme zapomínat na ty eh, určité věci, které jsem tady zmínil, protože to by mohlo celé nabourat a nemohlo by to vůbec být realizováno. Pomysleme na to, že v současné době nemáme zdroje, které by eh, prostě by mohlo, mohly být eh, ukládány to prostě eh, nemáme. Eh, nemáme dostatečně eh, množství baterií, to je všechno zatím nesmírně nákladné, všechny ty nové způsoby ukládání elektřiny. Takže musíme najít jakousi rovnováhu mezi rozvojem a e, dodržováním závazků e, tedy e, těch dodávek na určité období. Pokud to učiníme, tak budeme mít podporu veřejnosti. Paní Nibler je další. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Ráda bych také nanesla několik poznámek, nejdříve taková obecnější a připojuji se k tomu, co právě řekl kolega pan Nika. A myslím, on to řekl velice výstižně. Ano, každý si přeje evropský vnitřní trh s elektřinou, ale trhy a vývoj v jednotlivých členských zemí jsou prostě různé, liší se. A to je třeba také dohlednit i při tom novém nastavení pravidel pro trh s elektřinou, protože jsem toho názoru, že kapacitní trhy potřebujeme střednědobě nebo alespoň z krátkodobého hlediska, já, mně se to také nelíbí, ale stále ještě potřebujeme. A co se týče dodávek energie, prostě pro mě je tady na prvním místě bezpečnost, zajištění bezpečnosti dodávek. A pokud se vystavujeme riziku, že naše podniky nebudou mít dost elektřiny, no tak si škodíme i z ekonomického hlediska. A prosím vás tedy, Eh, zohledněte návrhy komise, které se týkají mechanismu kapacity, podívejte se na to pečlivě, zvažte si, za to dosahuje vytčeného cíle či ne. Podle mě z krátkodobého a středního hlediska se prostě neobejdeme bez toho, abychom i nadále měli ka- mechanismy kapacit. Skutečně jsem toho názoru, že momentálně bychom měli zanechat status quo, že je prostě nyní a v příštích letech budeme potřebovat. Samozřejmě pak musíme eh, podporovat obnovitelné energie, lepší vytížení sítě a tak dále. Toto je náš dlouhodobý cíl, co se týče těch zásad nastavení toho vnitřního trhu. Tady si myslím, že co se týče mechanismu kapacity, že tady můžeme směšovat dvě věci. Za prvé kritérie a přístup šetření CO2, to, že chceme stále více mít úspory v oblasti CO2 na evropské úrovni a na druhé straně je tady právě téma té bezpečnosti dodávek. Tady není možné, aby se účastnili kapacitních trhů pouze elektrárny, které nepřekračují hodnotu 550 gramů emisí CO2 na kWh. Tento přístup se mi nelíbí. Buď potřebujeme elektrárny, abychom zajistili dodávky elektřiny a v tom případě bychom si je měli nechat i v rámci mechanismu kapacity jako takovou rezervu, a nebo je prostě eh, si je zakážeme v této oblasti. Já osobně si myslím, že máme jiné nástroje na to, aby se snižovalo CO2, máme ETS a neměli bychom tento aspekt tady vměšovat do této záležitosti, které se týká zabezpečení dodávek a dále téma nabídkových zón, to, což je článek 13 nařízení a toho, jak povedou jejich hranice. Eh, já uvažuji takto eh, to, jak tedy se povedou hranice těch nabídkových zón, to by mělo být dlouhodobé, abychom posílili důvěru hráčů na trhu a také posílili likviditu dlouhodobých produktů a dlouhodobé investice, abychom je neohrozili. Proto je nutné, změnit eh, to rozdělení těch nabídkových zón. Ovšem do toho musí být zapojeni všichni hráči, i vlády a tak dále. A musí tady být taková dostatečná doba pro nutné, nutné přizpůsobení. Já si myslím, že toto potřebujeme. Ty nabídkové zóny, jich rozdělejí, potřebujeme to. Mně by se také lépe líbilo, kdybychom to nepotřebovali, ale svět je takový, jaký je. Vývoj je takový, jaký je. My jsme tady v přechodném scénáři, i co se týče e, dodávek proudu. Prostě každý členský stát je na tom trochu jinak, je jinak eh, rozvinut a proto potřebujeme tady ty nabídkové zóny a nemá smysl, abychom přenechali komisi rozhodnutí o tom, jak budou vypadat. Tady si myslím, že ten, kdo tam rozhoduje nyní, že to je je to kompetentnější, kompetentnější místo, tak to bychom se to mělo zachovat. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Griffin. Děkuji, Jiří. Tržní design je klíčové téma, které bude rozhodující pro budoucnost energetické transformace. Myslím si, že by to mělo sloužit k tomu, abychom splnili cíle, které jsme si stanovili na politické úrovni. Eh, hlavně tedy dostupnou energii, jak řekli někteří kolegové přede mnou. Eh, Měli bychom se posunout od centralizovaných dodávek energie k decentralizovanému dodávání energie, k systému, který bude pružný, který bude otevřený pro nové účastníky na trhu a které, který zároveň bude mít prostor pro obnovitelné zdroje energie. Ráda bych v nás upozornila na to, že eh, ty obnovitelné zdroje energie nejsou pouze eh, mým eh, cílem. Bylo řečeno, že Evropská evropské energetické trhy by tedy mělo být světovou jedničkou, pokud je obnovitelné zdroje energie a já si myslím, že to nemůžeme chápat jako samozřejmost, že se o to musíme i nadále snažit. To znamená, že musíme vytvořit pozitivní prostředí pro obnovitelné zdroje energie, musíme eh, tady vytvořit i vhodné dotace. Kromě toho eh, bych byla ráda, kdybychom vytvořili model, kde všech, všichni občané budou mít právo eh, zúčastnit se energetické transformace, budeme tedy potřeba lép, bude potřeba lépe lépe propojit velkoobchodní a maloobchodní e, e, trh s energií a e, také zlepšit srovnatelnost trh smluv o dodávkách energie. Musíme tedy především chránit ty nejzranitelnější občany. A na závěr mi dovolte, abych zdůraznila, že je potřeba, aby celý koncept trhu s energií byl koherentní, soudržný a Eh, abychom se tedy soustředili i na kritéria, pokud jde o emise eh, CO2. Eh, neměli bychom tedy dávat přednost těm elektrárnám, které nejvíce znečišťují. Měli bychom se soustředit na alternativy. Děkuji. Thank you very much, Terezo. Děkuji, Terezo. A nyní Jose Blanco López. Gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. je důležité, že budeme mít nová pravidla pro vnitřní trh s elektřinou, tak abychom ještě silněji podpořili používání obnovitelných zdrojů. Potřebujeme vázané ceny i z hlediska na budoucí bezpečnost dodávek. Tady jsou různé návrhy v nařízení. Obnovitelné zdroje mají být používány ve zvýšené míře. A pak je zde téma podpory kapacit. Pak jsou tady silní znečišťovatele, kteří nemají být podporováni na úkor obnovitelných zdrojů. Dále se mají využívat různé zdroje energie a je třeba hledět na to, aby jsme tady vlastně pod jakýsím záminkou nepodporovali silně znečišťující elektrárny. Je důležité, aby občané také chápali, že tyto veškerá opatření cílí směrem k lepším dodávkám elektrické energie právě pro spotřebitele. Je třeba, abychom úzce spolupracovali, abychom dokázali prosadit naše návrhy do konečného textu. Děkuji, já jsem se také chtěli, chtěla zapojit do této diskuze. Já si myslím, že musíme mít na paměti vždycky ty nejdůležitější otázky, a to znamená cenu, bezpečnost a životní prostředí, to znamená výzvy, které před nás staví eh, klimatické změny. Já si myslím, že k tomu musíme přistupovat pragmaticky, a to znamená, že se tedy musíme hlavně soustředit na eh, boj proti klimatickým změnám. My jsme tedy se k tomu zavázali v rámci dohod z Paříže já si myslím, že jsou k dispozici ještě mnoha jiná technologická řešení než ta, která jsme tu zmínila, zmínili. Eh, jsou tu tedy nová řešení, eh, nicméně eh, naráží to na to, že tedy jsou tu špatné systémy podpor v rámci těch stávajících struktur a myslím si, že bychom tedy od, k tomu měli přistupovat velkoryse a měli bychom se postarat o to, aby ty trhy fungovaly. Neměli bychom se soustředit pouze na ty stávající struktury, ale eh, možnit i z nich struktur nových. Eh, měli, neměli bychom eh, Měli bychom se tedy soustředit na optimalizaci eh, systému eh, obchodování s energií, byť to tedy eh, z části bude dražší. To znamená, že to je podle mého názoru pragmatický způsob, jak naplnit ty tři cíle, které tedy splnit musíme, tak abychom mohli systém zásadním způsobem změnit. Musíme změnit systém výroby energie, distribuce energie a Kromě toho eh, je tu ještě třetí věc. Eh, jde o to, jak eh, tedy můžeme mm, zajistit přidanou hodnotu eh, těch 28 různých systémů v jednotlivých členských státech. To znamená, eh, že i to eh, je tedy záležitost našich pravidel, které jsme sami vytvořili, není to věc technologická. Myslím si, že tady bychom ke všem těmto tématům měli přistupovat velmi pokrokově. Děkuji. Mnohokrát, pane předsedo, já tady také bych rád přispěl do této velice důležité debaty. Energetický přechod, transformace, což znamená, že chceme kam, musíme ovšem vědět, kam chceme dojít. Víme, odkud vycházíme, tady přehled máme. Ale na prvním místě chceme technologicky zvládnout v oblasti energetiky, nebo být vlastně vůdčím hráčem celosvětově právě v oblasti energetiky. Chceme vést také v oblasti kvality života a být vůdčím hráčem i v kvalitě životního prostředí. Ovšem zároveň takováto vůdčí energetická úloha nemůže nám tady spo, spochybnit ani kvalitu života občanů, ani eh, konkurenceschopnost našeho průmyslu. Proto chceme postupný proces a potřebujeme mít nějakou rezervu. To můžeme třeba jeden na já nejsem pro jádro, nejsem pro eh, atom, ale prosím, eh, jádro se nám tady vyvíjí, možná pokud se to, ta technologie ještě lépe vyvine, proč ne, pak to může mít něco kombinovaného, nebo eh, může to být voda, vítr, tedy obnovitelné zdroje. Musíme mít silný základ a pak to naše nastavení trhů se bude vyvíjet různým způsobem. Jinak budeme mít integrované sítě energetické a pak budeme mít samozřejmě eh, kooperaci, která je zásadní. A pak budeme mít čím dál tím více malé zdroje, které budou sami produkovat energii a pak také spotřebitele, které si budou vyjádřit svou vlastní energii. Takže musíme nějakým způsobem propojit tu makrodimenzi a tu mikrodimenzi. Pane předsedo, tady si myslím, že ta zpráva je velkou příležitostí a skutečně bychom měli dnes, jako máme představu o řízení energetické unie, jak má vypadat. A já e, jsem se tomu věci věnovala. stejně jako ostatní kolegové, velmi nás se bojíme a velice se snažíme o to, abychom tady měli nějakou společnou strategickou vizi právě v oblasti toho řízení. Pokud to nám nebude, nebude fungovat nám tady, tak to nebude fungovat ním v realitě. Děkuji. Děkuji, kolegové. Takže, pane kolego Karinči, hodně, hodně očekávání, dvě velká témata. A já jsem vás, pane Kohlíčku, neviděl na seznamu, ale teď, teď můžete hovořit. Ano, prosím. Fact, uh, the list, I would like to pose some Protože jsem tedy nebyl na seznamu, tak dovolte několik technických připomínek. Noví tě, hráči v oblasti energetiky a noví spotřebitelé nesmějí e, vlastně e, zatěžovat obyčejné spotřebitele. Každý hráč musí e, ve, nést svou cenu. V případě agregátorů to znamená strojové náklady elektřiny a také náklady na nevyváženost, na nerovnováženost váhu, to znamená všechny ty náklady, tak aby se vyvážily e, otázky regionálních dodávek. Za druhé, měli bychom se bedlivě zabývat detailně e, těmi fakturami za e, energetiku tady prostě existují možnosti se zabývat přenosem energií. E, teď vlastně si spotřebitelé často stěžují na komplexnost a nejasnost e, e, faktur za elektřinu. Viděl jste někdy, viděli jste někdy tu strukturu faktur? Je to šílené. Já, přestože jsem technik, tak se v tom často nevyznám. Data, datové formáty na evropské úrovni Eh, po, eh, které budou vlastně nadřazeny těm národním, pokud budou implementovány, všechno eh, výrazně zdraží a proto je tedy analýza nákladů něco, co musí být převedeno, než něco nového tohoto typu bude zavedeno. Nové nástroje pro zvýšení flexibility v sítích je třeba také včas předložit tím nejefektivnějším způsobem, ať už tak či onak. To je důležité pro snižování snížení nákladů pro konečné uživatele. A zásadní poslední poznámka, e, vytváření e, distribučních tarifů musí zůstat v rukou členských států. Oni jsou e, odpovědné za dodávky energie a za stabilitu toho, té přenosové soustavy. Takže tak to, to je a pak je třeba respektovat specifické podmínky jednotlivých zemích. Harmonizace na evropské úrovni by v tomto směru nebyla e, účinná. A poslední poznámka v Německu. Německý trh už přestal existovat. Ve velkých zemích existují regionální trhy pouze a jedině a nadkapacita e, může být pak externě e, prodávána malých e, státy, ale odpovědnost států je poměrně jednoznačná. do budoucna, pokud se budeme snažit vyhnout této odpovědnosti, tak můžeme rozbít evropský systém a můžeme se vrátit zpátky do 19. století, kdy se vlastně elektřina začala využívat. Předseda, děkuji. Jaromíre, tak to je ještě více otázek a problémů problému před vámi a já bych tady chtěl ještě zdůraznit dvě další. Za prvé, jde o to, a bylo to zmíněno některými kolegy, 550 eh, jako eh, emisní limit eh, pro CO2 je proti článku 184 limity by měly být rozhodnutím členských států. Pokud členské státy chce, chce jít s efektivností do 40% a s obnovitelnými zdroji na 50% a chce díky takovému rozhodnutí snižovat emise CO2, tak by to mělo být eh, volné pro něj a 550, eh, že je limit, to by se nemělo dělat. To by prostě mělo být Eh, eh, jednoznačné, takže ne už žádný další, eh, žádné další žádosti o slovo. Já vím, že se v našem výboru o tomto neustále diskutuje, ale prostě některé, někteří kolegové o tomto hovořili a já jenom říkám to samé. Můžeme o tom diskutovat na příštím jednání, protože toto rozhodně není poslední zasedání našeho výboru k tomuto tématu. A pak je tady ještě jedno téma, které je také velice důležité. Týká se investic a ne, kapacity, ne do kapacit, ale do e, přenosových soustav, protože e, v případě přenosu je typické, že tady existuje státní vlastnictví. A my měníme naší filozofii e, trhu s elektřinou z velkých subjektů, z velkých tepelných či nukleárních elektráren Eh, směrem eh, k eh, soběstačnosti a k producentům, kteří jsou rozprostřeni po území. A pak už jsou tady prostě jiné náklady na přenosy a distribuci, takže teď už to není otázka, teď už je to tedy otázka cen a investic do distribuce. A v přenosové soustavě se nabízejí dvě otázky. Za prvé je to ICT eh, připojené k stávajícím eh, vlastně přenosovým, eh, přenosové soustavě a distribuční soustavě. Takže to je vlastně doplněk ty chytré sítě. A pak je tady další téma, a to jsou úplně nové přenosové a distribuční sítě. Takže my tady máme dvě trošičku odlišné e, otázky a z hlediska distribuce tady je to mnohem samozřejmě více komerční odpovědnost, ale stále víme, že ty konečné e, náklady ponesou spotřebitele. Jako obvykle budou to oni, ale na začátku, na počátku celého procesu někdo by měl riskovat, někdo by měl zaplatit eh, z kraje. Na závěr to už není důležité, to prostě samozřejmě eh, to nemůžeme udělat jinak, než že to zaplatí spotřebitel. Takže dvě otázky eh, na stole, abychom o tom mohli tedy velice vážně popřemýšlet z hlediska investic. A teď bych chtěl požádat eh, pana eh, ředitele Borharta z DG Energetika, nejprve mu poděkovat za to, že je mezi námi eh, za to, že tady je tady to nařízení na stole. A rád bych vás, pane řediteli, požádal o to, abyste nám sdělil, jaký je postoj Evropské komise k této tematice, k této diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Když jsem tak eh, dnes eh, poslouchal tu rozpravu, tak musím říct, že jsem velmi uvítal dvě věci, které vypadají poměrně jednoznačně obecně řečeno se všemi niancemi, které tady zazněly, tady vidím určitý trend. Vidím, že Evropská komise tady vytvořila určitý rámec se svým návrhem, eh, pro, eh, který je korektní pro energetický trh. To vidím jednoznačně. Za druhé vidím, že cíl, který sledujeme tímto balíčkem, je široce sdílen. A teď samozřejmě, když se pustíme do podrobností, a to je zcela přirozené, tak se objevují odlišné postoje jsou tady různé výklady, různé eh, vnímání těch některých věcí. Někteří chtějí v některých oblastech dál, jiní ne. Eh, budu se bavit tím, eh, o tom, co bylo v centru diskuze. Ohledně Capacity Remuneration Mechanism. Tak tady musím říct, když jsem prostě slyšel paní Nibler, tak asi všichni tady souhlasíme, doufám, že i vy, paní Nibler, že capacity remuneration mechanism by měl být součástí našeho systému, ale že by to měla být opravdu ta poslední instance, že by to nemělo být hned z kraje. Nejprve bychom to měli opravdu nechat na trhu, aby udělal, co umí. A myslím, že komise tady prostě navrhla určité prvky, které by měly trhu umožnit, aby uvolnil ty nutné investice, aby prostě capacity remuneration režimy nebyly nutné možné. A pak, pokud to přijmeme, tak to bude prostě ta poslední záchrana a nutnost bude muset být prokázána na regionální úrovni podle společné metodologie. To je to, co je důležité. A co je zásadní, a tady předseda se zeptal na těch 550 gramů, tady musím říct, že e, ty ukazatele pro Eh, výkon, eh, pro emise eh, jsou prostě určitým odůvodněním. Nemá to a pro, nic do, co dočinění s článkem 194, pane předsedo, protože my tady nezakazujeme výrobu elektřiny z pevných zdrojů. Co zakazujeme je, aby tato výroba, jak pan Karim správně řekl, byla dotována, aby měli výrobci těchto kapacit zrušit dotace. To, eh, proti tomu jsme. Takže říkáme to, že bychom vlastně neměli tady dávat další dotace pro eh, typ eh, klasické výroby energie z pevných paliv. A panu Česakovi bych chtěl říct následující. Zde se hovoří o dlouhodobé nezávislé produkci. Já si myslím, že to je zase trošičku přehánění. Pokud chceme zajistit naše dodávky účinným eh, způsobem, tak jediný způsob, jak tak učinit, je eh, také vzít v úvahu přeshraniční obchod a nesoustředit se pouze na národní nezávislou produkci ale přitom jsem první, kdo eh, akceptuje skutečnost, že každý členský stát má právo využívat domácí produkci tím nejlepším možným způsobem. Ale Neměl by to být první a největší eh, cíl být stoprocentně eh, soběstačný na národní úrovni. A teď ještě Eh, bych chtěl podpořit to, co řekl pan Turmes. Myslím, že všichni tady jsme se shodli, že regionální spolupráce je jediná cesta ku předu, pokud opravdu věříme eh, do, ve vnit, eh, v budoucnost vnit, fungujícího trhu, vnitřního trhu s energetikou pokud si tedy myslíme, že ta regionální kooperace je klíčem, tak to prostě musí jít ruku v ruce s určitými rozhodnutími ohledně struktur a kompetencí. Nemůžete být rozhodčím, jak řekl pan Turmas, eh, v důležitých rozhodnutích na regionální úrovni, pokud jste vy sám z národní úrovně. A myslím si, že návrh komise v tomto směru je velice opatrný. A teď ještě takzvané bidding zones. Tady musíme hovořit vyjádřit jednoznačně. Pokud chceme opustit eh, schéma eh, či režimy dotací a mít důvěru v trhy, tak trhy musí vytvářet eh, ty vhodné, správné investiční se, signály. Pokud máme strukturální zahlcení na trzích, tak to musíme řešit a proto tady máme ten systém biddingu. Bylo řečeno, byla otázka, jak může evropská úroveň rozhodovat rozhodovat o interních německých záležitostech. Tady nejde o Německo, tady nejde o rozdělování Německa do bidding zones. Já nevím, jak ta konfigurace bude vypadat. To všechno bude učiněno na základě hloubkové analýzy a to, co my chceme, je čím víc, tím lépe, větší a je lepší. Chceme tedy eh, také trh změnit a budeme mít ty správné signály, pokud budeme mít správně nastavené ty bidding zones a e, cenové zóny. Chtěl bych také poděkovat panu Wernerovi a paní Griffinové, kteří tady hovořili o jednom ze základních pilířů našeho e, balíčku a to je vlastně e, takové osobození, posílení pozice spotřebitele. Doufám, že o tom budeme hovořit do příště. To, co si odnáším z této diskuze a z vašich připomínek, pane Wernere a paní Griffin, Trifinová, máme hodně společného. Pokud budete mít nějaké myšlenky, jak toto všechno posílit a zlepšit, tak komise je na vaší straně, protože toto je jedna z velkých výzev zajistit, aby spotřebitelé eh, se dostali eh, také do eh, systému jako aktivní hráči. A rád bych také některé věci upřesnil, něco tady možná nebylo úplně správně pochopeno. Za prvé, slyšel jsem, myslím, eh, pan Anste ohledně toho, že priority dispatch nemá grandfathering. Eh, zrušení priority dispatch se týká pouze nových zařízení a ne těch stávajících a e, ještě e, ta nová pravidla e, co do curtailment říkají, že stanovují, že obnovitelné zdroje jsou pouze na konci. Nejprve se uzavřou ty konvenční zdroje a pokud by to bylo nepřiměřené z finančního hlediska, tak pak můžete jít k těm obnovitelným zdrojům. Ale to, co vy vlastně chcete, už je v, tém, v tom našem návrhu obsaženo. Eh, já si pamatuju situaci v Rumunsku, pane kolego. Vy jste řekl, že chcete volný přístup k uhlí, protože ho potřebujete, když klesnou teploty já vám chci připomenout, že letos v lednu byly teploty eh, velmi nízké a nemohli používat uhlí, protože ono zamrzlo, nebylo možné ho v tom procesu využít. Eh, takže celý ten balíček není vnucování něčeho eh, radikálních změn členským státům, abychom dostali ale jde o to, abychom měli takový trh s elektřinou, aby odpovídal našim představám, našim závazkům a jedním z těch závazků jsou závazky v oblasti ochrany životního prostředí. A ještě k distribuci a distribučním tarifům. Tady skutečně vidím nějaké možnosti, prostor pro zlepšení, jak to vyjadřujeme. Budu v tomto směru velmi jednoznačný. Není v úmyslu komise jít cestou harmonizace distribučních tarifů. To by byl opravdu zlý sen podniknout něco takového a také by to nebylo správné, protože zde ten argument o subsidiaritě opravdu vyvstává a bylo by nemožné najít nějaký harmonizovaný způsob, jak to udělat. Takže musí musíme zpátky eh, udělat si ten úkol, eh, potřebujeme víc transparentnosti, víme, co se odehrává a teď jde o to, jak to podchytit. Co je totiž také eh, pravda, pane předsedo, a teď se dostávám k vaší druhé otázce, kdo to všechno platí? Decentralizované genera- generování elektřiny, a nutnost investování do přenosových soustav. Vy jste zmínil také ICT. To je naprosto nutné. Dvě věci. Čím více investujeme do chytrých technologií, Čím víc investujeme do digitalizace a do ICT, tím méně budeme potřebovat, abychom posílili naší přenosovou soustavu, především v té distribuční úrovni. Ale to neznamená, že se zbavíme všech požadavků na investice. Tady jediný způsob, jak to celé realizovat, podle mého názoru, je jít dvěmi e, cestami. Prostřednictvím tarifů, to je jedna věc, tady budeme potřebovat národní regulátory, a za druhé Eh, decentralizovaní eh, výrobci potřebují eh, vlastně na sebe vzít spravedlivý podíl těch nákladů. Ne, aby to bylo nepřiměřené, ale spravedlivý podíl my jsme to v našem návrhu nevyřešili. Řekli jsme, že potřebujeme najít nějaký přiměřený způsob, jak je nechat participovat na těch eh, investičních poplacích. To je všechno ještě před námi, ale musí to být provedeno a musí to být spravedlivé. Takže obecně řečeno musím říct, že velmi vítám eh, to, co řekl pan Karim. On tady eh, vlastně zmínil ty nejobtížnější, ale zároveň nejdůležitější aspekty našeho balíčku, dal to na stůl. Já vidím, že ve vašich diskuzích se posunujete velmi dobrým směrem. I, e, teď hovořím i o komisi. A my jsme připraveni se do toho ještě více zapojit a vyjasnit si ty věci ohledně distribučních tarifů a tak dále a tak podobně. Děkuji jste velmi laskav, že jste odpověděl na moji druhou otázku. Děkuji také za odpověď na tu moji první otázku. Je to stále ještě otevřeno, to znamená, že budeme muset eh, přijmout individuální rozhodnutí, proč tedy dotovat jeden zdroj energie a proč nedotovat jiné, eh, jiný zdroj energie. Nicméně to eh, tedy musíme vyřešit bilaterálně při soukromé schůzce, protože potřebujeme tedy spravedlivé zacházení se všemi zdroji energie. A nyní tedy, pane Karinče, Karinči, mám pro vás špatnou zprávu na vaše odpovědi. Nemáte více než 10 eh, minut, protože v 5 hodin 15 minut musíme zahájit další část schůze. Máme tu tedy, eh, máme pozvány kolegy ze sousedních zemí, ze zemí, které sousedí eh, s Evropskou uní, to znamená, že eh, se jim budeme chtít věnovat. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za všechny příspěvky. Mám čtyři nebo pět eh, stran poznámek, takřka mi došel papír, když jsem se snažil všechno si zapsat. Nicméně mm, jsem se tady pokusil všechno si poznamenat a vypadá to, že pokud bychom to vzali, tedy na první pohled, tak eh, nikdo neříká, že by tedy toto byla úplně špatná cesta. Obecně řečeno se všichni dokážeme shodnout na tom, že trhy se mění, že způsob výroby energie se mění, je eh, více nepravidelný, decentralizovaný. To, k tomu dochází v každém případě. To znamená, že návrh komise, eh, na kterém pracujeme, je takový způsob, jak tedy přizpůsobit trh tak, aby tu byla jistota investic do budoucna. Já tedy vycházím z toho hlediska, že potřebujeme mít jistotu pro investice. Pokud tady bude zaručena jistota, přijdou investice, přijde hospodářská soutěž a eh, klesnou ceny. Pokud toho chceme dosáhnout, tak se musíme zamyslet zamyslet nad tím, co tedy můžeme učinit pro to, abychom ten trh co možná nejméně eh, narušovali. A domnívám se, že tou, tím největším narušením jsou dotace. Ať už eh, je to kvůli zajištění bezpečnosti dodávek energie nebo z jiných důvodů, všechny tyto dotace narušují trh a zas a znova jsme svědky toho, že to brání investicím, a že to v některých případech způsobuje špatné investice, které se neopírají o trh. To znamená, že pokud to má schrnout, nejde o to, jestli ten cíl chceme, jde o to, kam až chceme zajít jako regulátoři, abychom tedy stanovili pravidla a vytvořili jasnou situaci. Určitě eh, bychom o tom mohli vést mnoho zajímavých diskuzí. Já se velmi těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a se všemi dalšími, kteří tedy eh, předloží pozměňovací návrhy. Určitě to bude velmi zajímavý úkol. Já se na to těším, protože jsem přesvědčen o tom, že ten cíl je správný, že se musíme postarat o to, aby ten trh fungoval, aby tu byla eh, jistota pro investice, aby tu tedy bylo jisté a bezpečné silné investiční prostředí a doufám, že se nám tedy podaří dosáhnout schody eh, a výsledku, na kterém se všichni shodneme. Děkuji vám, pane kolego, za to, že jste tedy schrnul naši diskuzi. Milí kolegové, byla to velmi důležitá, zajímavá diskuze a doufám, že to tedy vidíte podobně jako já. 10. 11. července tedy budeme Eh, posuzovat návrh stanoviska, následně tady bude lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů, eh, ta vyprší 7. Eh, září, posuzování pozměňovacích návrhů proběhne 11. 12. října a hlasování ve výboru bude tedy 28. listopadu. To znamená, že Většinu těch částí balíčku pro čistou energii budeme schvalovat v listopadu. To budou tedy velmi důležité schůze. Děkuji vám za účast na diskuzi, děkuji, vám, děkuji i vám, pane řediteli. Vidím, že s vámi hovoří Claude. Doufám, že vás tedy nebude přesvědčovat o svých myšlenkách, protože já mám na to svůj vlastní názor, ale on je tady skutečně rychlý. Další Speedy González. Dobře, děkuji vám. A nyní tedy následuje výměna názorů s energetickým společenstvím a já vás tedy vítám na našem zasedání výboru IPRE. Vítám kolegy, eh, poslance ze zemí eh, energetického společenství, ze smluvních zemí. Jsme velmi rádi, že jste mezi námi. Dnes tedy dojde eh, k prvnímu zasedání pléna eh, energetického společenství, který, které začne ve tři čtvrtě na sedm dnes večer v 18.45. Jsem velmi rád, že mezi sebou máme pana eh, Janes Kombáče, což je ředitel sekretariátu pro energetické společenství, které, který sídlí ve Vídni. Rád bych vás, eh, poslance a členy výboru ITRE, upozornil na to, že my jsme tuto diskuzi zařadili na pořad našeho jednání kvůli velmi důležitým změnám, ke kterým dochází i v naší politice a které jsou tedy způsobeny balíčkem pro čistou energii. Jde o to, jak tedy do těchto činností zapojit i členy energetického společenství. Rád bych připomněl, že se jedná o mezinárodní organizaci, která spojuje Evropskou unii na jedné straně a země z východní Evropy a oblasti Černého moře na straně druhé. Máme tu šest balkánských zemí, Moldávii, Ukrajinu a také Gruzii ta je tedy blíž a blíž e, členství, je zapojena do e, mnoha diskuzí a kromě toho jsou tu někteří pozorovatelé, jako například Turecko. Rád bych vám v tuto chvíli vysvětlil, že naše dnešní e, diskuze by se měla soustředit na následující cíl. Dámy a pánové, pokud chcete o něčem diskutovat, Claude Turmesi a pane Niko, prosím, posaďte se. Kam chcete se posaďte. A to tady hovořím velmi laskavě. Nemusíte odcházet, můžete s námi zůstat. Dobře. Potřebujeme mít v sále mnohem klidnější atmosféru. Naše dnešní diskuze E, tedy proběhne tak, že pan ředitel energetického společenství nejprve e, představí pokrok, ke kterému došlo v rámci provádění Evropského AKI, což je velmi důležité téma. Smlouva o energetickém společenství je v podstatě založena na našem komunitárním právu a dále pan ředitel načrtne nebo představí svoje názory na to, jaká je role energetického společenství v rámci balíčku pro čistou energii a v rámci eh, balíčku, který se zabývá plynem, protože eh, tento balíček pro čistou energii a mm, bezpečnost dodávek plynu spolu eh, souvisí. A jsou to témata, která jsou pro nás pro všechny velmi důležitá. Možná, že tedy eh, bude potřeba provést některé změny ve smlouvě o energetickém společenství. pokud se tady budou chtít připojit další smluvní strany a pokud tady budeme chtít eh, vytvořit energetickou unii ne o 27 nebo o 28 členech, ale o 35, 36 evropských eh, členech společně s vámi. To znamená, že to je věc naprosto nezbytná. Možná skutečně budeme muset provést některé změny ve smlouvě o založení e-, energetického společenství. Pane řediteli, máte slovo Děkuji, pane profesore Busku, děkuji vám za pozvání a dovolte mi, abych všechny pozdravil, abych vám poděkoval za to, že jste mě tedy eh, pozvali. Děkuji i jménem členů energetického společenství, ať už pochází z Ukrajiny, Kosova, eh, Černé hory, Bosny, Hercegoviny a dalších zemí. Vy jste hovořil o osmi smluvních eh, stranách, musí vás upravit. Včera, právě včera, gruzinský parlament ratifikoval přístupovou dohodu, to znamená, že v tuto chvíli už je těch smluvních stran devět. Ano, já jsem velmi uh, zdůrazňoval Gruzi. Ano, to je pravda. Vy jste hovořil o tom, že se k nám Gruzie blíží, ale ona už je členem. Energetické společenství je eh, panevropská organizace, která se opírá o právní stát a to je naprosto zásadní skutečnost, protože eh, tady vychází z aky komunitár, z komunitárního práva. Aky komunitár tedy neplatí pouze pro Evropskou unii, ale platí to také pro eh, země Evropského hospodářského společenství a pro země eh, smluvní. Eh, vidíte mapu, kde, ze které je zřejmé, že tedy aký komunitér platí i mimo evropské, hranice Evropské unie. Oranžovou barvou jsou zakresleny pozorovatelé a doufám, že někteří pozorovatelé tedy se brzy stanou členy. Energetické společenství je organizace, která se opírá o právní stát, ne o nějaké memorandum porozumění nebo o něco podobného. To znamená, že má podobnou strukturu jako samotná Evropská unie. A to je také důvodem toho, že váš parlament v prosinci eh, roku 2015, když definoval energetickou unii, eh, vytvořil definici, která hovoří o tom, že tedy energetická unie je Evropská unie pro smluvní strany energetického společenství. Eh, děkuji tedy, tedy panu profesorovi Buskovi za to, že přispěl k tomuto usnesení. Opírá se o právní stát a e, snaží se být jakousi kopií Evropské unie a právě proto máme podobnou strukturu, institucionální složení, Máme tu tedy eh, tu, eh, ten regulační výbor, to je něco jako váš ACER, eh, bude to v rámci balíčku pro čistou energii trochu pozměněno. Kromě toho máme stálou skupinu na vysokou, vysoké úrovni, to je něco jako váš koreper, potom máme sekretariát pro energetickou, energetické společenství, to je něco jako vaše komise v malém měřítku a Potom máme také radu ministrů a parlamentní eh, schromáždění, které se, jak jste řekl, dnes sejde poprvé. Omlouvám se, jsem trochu nemotorný, pokud jde o tyto technické záležitosti. Dobře. Máme i podobné postupy pro řešení sporů jako Evropská unie, ale nemáme soud. Naším soudem je rada ministrů, ministerská rada, která eh, také může Eh, zavést určité pokuty. Energetické společenství se zabývá celou řadou otázek, ať už je to elektrická energie, plyn, eh, obnovitelné zdroje energie, životní prostředí, ropa a tak dále. Mohu říci, že už v podstatě nejsme pouze společenstvím pro energetiku, ale také pro životní prostředí. Důležité je, že energetické společenství se stalo platformou, díky níž je možno integrovat okraje EU, to znamená země, které leží kolem Evropské unie, jak je tedy stálým způsobem integrovat v rámci organizace, která spolupracuje s EU nej, nejkomplikovanější částí AKY ehm, v rámci energetické unie je třetí energetický balíček a tady je tady krátká prezentace toho, kde se naše smluvní strany nacházejí. Ehm, vidíme tady ehm, Makedonii, Kosovo a další země, které tedy se snaží tento energetický balíček implementovat. Bosně a Hercegovině a v Makedonii se to ještě nepodařilo plně, ale i v některých členských státech EU to ještě není plně implementováno. Jak správně řekl pan předseda Buzek, v tuto chvíli stojíme před určitým dilematem. My tady vytváříme Eh, AKI, které je v podstatě kopií evropského AKI, ale na hranici mezi evropskými státy a smluvními ztráty energetického společenství je určitá právní mezera. My tu právní mezeru musíme nějak překlenout, nějak naplnit a právě proto eh, letos diskutujeme o možných změnách smlouvy změny smlouvy, ve které bychom řekli, že členské státy Evropské unie na hranicích s energetickým společenstvím je to osm zemí. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Itálie, Chorvatsko, že tyto země by tedy měly respektovat stejné režimy eh, ve vztahu se smluvními stranami jako eh, mezi členskými státy EU nebo jako ve vztahu ke členským státům EU. Ale to zároveň znamená, že smluvní strany energetického společenství, které by tím profitovaly, by měly být více integrovány, měly by se tedy mnohem více podobat členským státům EU. A právě proto tady navrhujeme to, že by se nařízení e, přímo aplikovala i na ně, že by tedy některé evropské e, instituce měly přímou kompetenci na e, území energetického společenství. Možná, že je to kacířská myšlenka, ale například ACER, který monitoruje regulaci trhu a dbá na transparentnost trhu, by něco takového dělá a bylo by v podstatě nesmyslné, abychom tedy na území energetického společenství něco takového duplikovali pro devět smluvních stran. E, kromě toho tedy potřebujeme lepší vymáhání práva v případě porušování pravidel. A také potřebujeme lepší eh, vymáhání práva v případě státní pomoci a hospodářské soutěže. To znamená, že to je na stole, to jsme tedy navrhli našim smluvním stranám. Eh, Evropská unie to v podstatě podporuje. Eh, Evropská komise tedy s námi spolupracuje, doufejme, že Rada i k tomu udělí mandát, ale mohlo by se stát, že ne všechny smluvní strany budou schopny uh, Eh, naskočit na tento velmi rychle a pokrokově koncipovaný vlak. Do toho rychle jedoucího vlaku. A proto tady uvažujeme o jakémsi asymetrickém členství. Některé země by tady měly stávající statut a některé země by měly eh, mnohem pokrokovější pozici. Pojďme se podívat na to, jakým směrem se ta diskuze ubírá. To znamená, že tu rychlostní Evropu bychom poprvé vyzkoušeli právě v našem energetickém společenství. Balíček pro čistou energii je důležitý i pro nás. Smluvní strany se snaží transponovat stejné legislativní akty jako země Evropské unie. Tento balíček pro čistou energii budou, bude mít obrovský dopad i na naše smluvní strany a my je proto vybízíme k tomu, aby eh, se tím tedy předem zabývali. Já v tuto chvíli nebudu zabírat do, zabíhat do detailů, protože jinak eh, bych rychle překročil vymezený čas. V každém případě jsme tedy předložili naše vlastní návrhy týkající se balíčku pro čistou energii a nepochybně vám to tedy dodáme v písemné podobě, abychom vás tuto chvíli tedy nezatěžovali detaily. Tolik úvod eh, k naší společné diskuzi. Máme tu i poslance a doufám, že tady později eh, budou mít možnost představit svoje názory na nevyřešené otázky. Děkuji vám za pozornost. Very much, director. Děkuji vám, pane řediteli. Děkuji Janeši za váš eh, úvodní projev a teď bych chtěl požádat kolegyně a kolegy z energetického společenství, z parlamentu energetického společenství. Nejprve předsedu všech poslanců a poslankyň v našem parlamentním plénu jménem energetického společenství, pana Muhameda Mustafu z Kosova. Prosím, pane Muhamede Mustafo z Kosova, máte slovo. Děkuji vám, pane profesore Busku. Jsem velice rád, že jsem v tomto místě v budově Evropského parlamentu na zasedání vašeho výboru. Děkujeme vám, že nám dáváte tuto možnost eh, podělit se s vámi o názory ohledně výzev, eh, které před námi stojí eh, v oblasti politiky čistých energií. Dovolte, abych úvodem vyjádřil radost z toho, že jsme dospěli k určitému pokraku. Jak řekl pan Kopáč, tak právní eh, základ, eh, právní rámec byl vlastně eh, dokončen ve většině zemí, včetně Kosova, takže Kosovo je připraveno dodržovat aký, je odhodláno vytvářet společné strategie a politiky v oblasti energetiky, které by zajistily bezpečnost do dodávek eh, účinné energie pro podniky a pro další spotřebitele. Já se domnívám, že úlohou energetického společenství je eh, něco eh, ohromného. Jde o to podporovat vlastně spojení mezi Unií a zeměmi, které aspirují k členství a brzy jistě splní všechna kritéria ale neměli bychom zapomínat, že eh, začátkem Eh, či počáteční bod je eh, u každé té země trochu jiný. Eh, řada zemí vytvořila kapacity, především v oblasti elektřiny, elektřiny z těch zdrojů pevných paliv, které sebou nesou určité důsledky. Takže my musíme řešit problémy, které tady vznikly a jsme také připraveni v rámci energetického společenství eliminovat důsledky takovýchto politik. Dovnívám se, že jedním z hlavních problémů pro další investice jsou e, otázky e, určitých analýz sociálních důsledků a sociálních e, benefitů. To samozřejmě bude zásadní pro vytváření nových kapacit. A neměla by to nést společnost jenom zisky a náklady by měly být sdílené Eh, mezi investory, eh, parlamenty, vládami a eh, dalšími stranami. My teď máme nové, nový zákon, důlní zákon v Kosovu a samozřejmě část těch zisků bude v Kosovu použita právě na řešení těch nejvýznamnějších výzev. E, takže těšíme se, e, těšíme se na další spolupráci s vámi, těšíme se na naše e, zakládající zasedání za několik okamžiků. Děkuji, pane předsedo. Jsem přesvědčen, že nehovoříte pouze jménem parlamentu Kosova, ale jménem vás všech poslanců a poslankyň ze smluvních členských států v energetickém společenství. Děkuji vám za vaše připomínky a musím říct, že pro nás je to veliké povzbuzení, protože my samozřejmě potřebujeme i pochopení z vaší strany. E, takže to je typická situace, ve které vyhrávají obě strany, e, a to jak smluvní strany, tak členské země Evropské unie. A teď bych rád e, požádal dalšího člena parlamentního schromáždění, je to pan Lev Pidlisecký, který zastupuje Ukrajinu, ukrajinský parlament. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji vám. Jmenuji se Lev Pidlisecký, jsem z Ukrajiny, pracuji ve výboru pro energetiku a chci vás informovat, že se nám právě podařilo schválit třetí energetický balíček k, elektri- k trhům s elektřinou. Schválili jsme nový zákon a chci poděkovat za vaši podporu a spolupráci s vámi. Je pro nás nesmírně důležité, nesmírně zásadní pro Ukrajinu, abychom byli blíž k Evropě, protože my se cítíme součástí Evropy a doufejme, že to také budeme pocitovat ve všech eh, oblastech našich činností. Co se týče ele- trhů, trhu s elektřinou, eh, tak eh, eh, tady chci říct, že je velice důležité zdůraznit některá skutečnosti, některá fakta. Je velmi zásadní, aby tady existovala konkurence na každém trhu uvnitř a konkurence na celém celoevropském trhu aby tady existovala možnost obchodovat, aby tady byly toky energií ve všech oblastech, eh, a to ve všech eh, odvětvích, v elektřině, v plynu, aby tady existoval jeden velký trh, eh, tak, aby mu mohli například prodávat výrobci elektřiny z Ukrajiny, aby mohli prodávat v Ukraji, eh, ukrajinský, eh, ukrajinskou elektřinu třeba v Německu, ve Francii či jinde a obráceně. Eh, já si myslím, že pro nás, pro všechny je zásadní otázka bezpečnosti dodávek a propojení, vytváření takzvaných back-to-back facilities pro přenos elektřiny. To je všechno velmi důležité. A já doufám a myslím si, že budeme prostě jedným týmem Unie a Ukrajina se všemi dalšími kolegyněmi a kolegy z sousedních zemí že budeme jednotným týmem, který bude mít za cíl bezpečnost našeho regionu. A myslím, že je to pro nás eh, velmi, velmi důležité, pro nás, pro všechny. Takže hraniční toky eh, energie a obchodování s energiemi. To by měly být hlavní cíle naší spolupráce do budoucích let. Ještě jednou děkujeme za vaši podporu a doufáme, že takto budeme nadále spolupracovat. Předseda, děkuji vám, vážený kolego. A teď bych rád požádal pana Vesima Begaje, Eh, který zastupuje eh, parlament Kosova, aby si vzal slovo. Děkuji vám. Já si velmi vážím příležitosti a možnosti eh, tady hovořit abychom vám sdělili, jaké jsou naše zkušenosti a abychom posílili spolupráci s Evropským parlamentem. Budu hovořit o transpozici komunitárních eh, legislativních norem. My na tom pracujeme jako země, ale občas musíme zajistit, aby eh, šlo nejenom o transpozici eh, jako takovou potřebujeme být velice obezřetní s aproximací, která je, které je zapotřebí v našem regionu, podle mého názoru eh, abychom prostě měli eh, eh, takové zákony, které opravdu fungují a ne které jsou spochybňovány od dne přijetí. Takže my teď máme ten třetí balíček schválen, už si nehrajeme s legislativou, teď jde o tu výzvu implementace Jde o velkou výzvu, další velkou výzvu pro nás a to je regionální tok energie. Já o tom hovořím proto, že Kosovo a Albánie podporované Německem e, s našimi rozpočty jsme vytvořili e, přenosovou soustavu E, mezi Kosovem a Albánií, protože chceme v určité chvíli mít integrovaný trh. Byly to miliony investovány, e, byly to miliony investované, které ovšem nejsou využité. Je tady prostě e, otázka nefungování Tady šlo prostě o registraci eh, srbské firmy v Kosovu, to neprošlo, takže vlastně ty velké eh, miliony jsou eh, investovány bez, bez nějakého výsledku. Naši občané a naše podnikatele za to platí. V tomto slova smyslu bych chtěl apelovat na Evropský parlament, aby nás podpořil. Já vím, že to není přímo ve vašich rukou, ale eh, stojíme o vaši podporu, aby prostě členství nebylo vždy něčím podmiňováno, eh, podmiňováno něčím, co není eh, nakonec v naší moci změnit. Pan Kopáč změnil, zmínil řešení sporu. A to má v rukou eh, Rada ministrů do určité míry, ale není to právně závazné. Takže do budoucna, až budeme hovořit o pozměňovacích návrzích ohledně eh, toho, té smlouvy o či eh, smlouvy o energetice, tak bychom měli řešit i otázku eh, sporů, protože když tady jeden člen nerespektuje tu smlouvu, tak to má dopady nejenom pouze na jednu zem, ale na celý region. S tím by se mělo něco udělat. Pak je tady další záležitost, je to takzvaný projekt TAP eh, s plynovodem. My jsme uvítali ty investice, je to v Albánii, v Albánii ale my z Kosova jsme ukázali, že jsme připraveni se na tom podílet, protože když hovoříme o letech 2030-40, tak potřebujeme to propojení, potřebujeme nějaké alternativy při dodávkách energie. Ještě jednou děkuji za tu příležitost být zde dnes a e, možnost vyjádřit naše obavy ohledně regionu a bezpečnosti dodávek v regionu. Předseda, děkuji, je to pro nás vždy potěšením. A velmi rádi bychom s vámi diskutovali o všech těch relevantních otázkách, protože vaše činnost je z našeho hlediska velmi důležitá. Vy jste tedy země, které Evropskou unii obklopují a naše vzájemná spolupráce je nadmíru důležitá pro obě strany. Děkujeme vám tedy za veškeré komentáře a nyní bych rád požádal kolegy, další kolegy eh, ze smluvních stran, ze členských států energetického společenství. Zda by se někdo další chtěl chopit slova. Vedle těch tří kolegů, kteří již promluvili. Dobře, nikdo další se o slovo nehlásí, to znamená, že předáme slovo našim členům, eh, členům výboru ITRE a jako první dostane slovo pan Turmes. Děkuji, Jiří. Děkuji za to, že jsi zorganizoval toto eh, jednání, protože je velmi důležité, abychom si vyměňovali názory. My, poslanci Evropského parlamentu, a vy, mm, poslanci ze sousedních zemí. Já to chápu tak, že bezpečnost dodávek energie eh, souvisí velmi těsně s bezpečností investic. Eh, s rostoucím populismem v Evropě jsme pod velkým tlakem a mohlo by tedy padnout politické rozhodnutí, že tedy eh, pokud jde o vaše země, nebudeme dále postupovat. A to samozřejmě má bezprostřední dopady na to, že mezinárodní investoři okamžitě eh, jsou mnohem méně ochotní investovat do energetického sektoru ve vašich zemích. Díky osobnímu nasazení Jiřího v oblasti energie eh, se tedy alespoň můžeme pokusit díky strukturované spolupráci i nadále vytvářet rámec, který bude stabilní a který tedy přitáhne investory. Byť vám tedy v tuto chvíli nemůžeme nabídnout plné členství. A to je to, o co se snažíme. Otázky, které tu řešíme a vy jste přišli v okamžiku, kdy jsme diskutovali o nových pravidlech pro eh, design trhu s elektrickou energií podstatě jde o to, že nový design trhu se bude zaměřovat na obnovitelné zdroje energie, energii z vody, slunce a vítr, větru. Bude to eh, systém, který bude mnohem pružnější, protože ty obnovitelné zdroje energie jsou mnohem pružnější než tradiční zdroje energie a my tedy potřebujeme přeshraniční rozměr. Je to tedy otázka, kterou řešíme jako my, poslanci Evropského parlamentu. My tedy chceme vytvořit likvidní tax energií v rámci EU. A otázka zní, jestli bychom tedy měli vytvořit likvidní trh s energií pouze pro členské země EU, a nebo pokud se tedy pohybujeme tímto směrem, jestli bychom se již hned neměli snažit vytvořit eh, likvidní trh s energií jak pro členské státy EU, tak pro nečlenské země EU sousedství EU. Já si myslím, že elektrická energie neví, jestli je na území EU nebo ne. A já osobně bych byl velmi rád, kdybychom měli tedy kolektivně, kdybychom mohli společně eh, pracovat na tom, že tedy velmi, vytvoříme velmi pokrokový trh s elektrickou energií. Já například vím, že v Srbsku eh, tedy eh, probíhá diskuze o těchto věcech, o výměně elektrické energie. My tedy tady potřebujeme mít jeden systém a já bych se vás rád zeptal, jestli si myslíte, že je tedy dobré snažit se o jeden velký evropský trh s elektrickou energií. Eh, organizace pro obnovitelné zdroje energie právě eh, dokončuje dokument, eh, ze kterého vyplývá, že v Evropské unii nejsou nejlevnější obnovitelné zdroje v energie v Německu, ve Švédsku nebo v podobné zemi, ale právě v jeho východní Evropě, protože tady máte vodní energii, která není zatím využita, zatímco ve většině západoevropských zemích už jsme v podstatě využili většinu možností na vodní elektrárny. Kromě toho jsou tu nějaké, nějaká místa, kde jsou velmi dobré podmínky z hlediska sluneční a větrné energie. To znamená, že jsem se vás chtěl zeptat, eh, v jaké situaci se nacházíte, pokud jde o solární a větrnou energii. A eh, my jsme například zažili jeden problém eh, v Rumunsku a v Bulharsku. Náklady na kapitál kapitál na stavbu farem větrných turbín je mnohem vyšší než například eh, v Německu. V Rumunsku eh, jsou ty sazby nebo ceny kapitálu mnohem vyšší než jinde. My v tuto chvíli eh, diskutujeme o novém rozpočtu a snažíme se tedy znižovat náklady na kapitál a Domnívám se tedy, že by přicházelo v úvahu tedy zvolit některé riskantnější nástroje, které by tedy snížily náklady na kapitál a to tedy by ve vašich zemích umožnilo lepší financování předem u eh, takovýchto projektů. To znamená první otázka trh eh, s elektrickou energií nebo s energií obecně a druhá otázka náklady eh, na kapitál. Eh, dobře, děkuji a nyní má slovo pan Jaromír Kohlíček. Děkuji, pane předsedo. Je potěšením poslouchat te, naslouchat teoretikům, kteří jsou brilantními řečníky. Bohužel je to tak, že skutečnost je trochu někdy, někde jinde. Uh, Legislativa v oblasti energetiky eh, hovoří o tom, že eh, energetika je tedy oblast poměrně tradiční. Všechny evropské země eh, se snažily spojit svoje snahy v oblasti energetiky. To všechno je tedy známo, je velkým potěšením slyšet, že i sousední země by chtěly svoje sítě technicky stabilizovat. Každý, kdo eh, pracoval v průmyslu, ví, že sousední podnik vám může poškodit, eh, vás může poškodit, pokud tedy nebude dodržovat řádnou frekvenci nebo napětí. A proto jsem velmi rád, když vidím, že sousední země by z tohoto hlediska chtěli s námi spolupracovat, protože je to naprosto zásadní, pokud chceme vzájemné propojení sítí. Ctěný kolega z Ukrajiny možná nemá tak dlouhou zkušenost, ale před 40 lety byl takový trouhelník mezi Maďarskem a západní Ukrajinou, kde docházelo k přenosu k části energie z východu na západ a zpět. Je velkým potěšením naslouchat tomu, že bychom na takovéto možnosti mohli navázat. Samozřejmě, že stabilizace e, frekvencí e, je technickým předpokladem pro to, abychom tyto sítě mohli, sítě vysokého napětí mohli navzájem propojit ne pouze na regionální úrovni ne pouze na úrovni dvou, tří zemí. Přeshraniční spolupráce je tedy naprosto zásadní a e, mám radost, že tady slyším, že e, bezpečnost dodávek energie v zájmu spotřebitelů tedy není pouze zájmem v Evropské unii, Samozřejmě, že jsme zaznamenali i určité e, špatné zkušenosti, například v Albánii s e, českou společností ČES nebo v Bulharsku, v Albánii, ale e, musíme tedy vzít v potaz stanovová, to, že stanovování cen na lokálním trhu tedy musí odpovídat možnosti spotřebitelů. Já jsem technik, nejsem ekonom, to znamená, že já tomu rozumím mnohem lépe než ti velcí šéfové, kteří si koupili části sítí a velká, uh, velká zařízení, velké elektrárny. V každém případě je to tak, že uh, obnovitelné zdroje nejsou spa- všespásným řešením. Je tu problém. Například tady v Bruselu, když jste uh, tu byli na návštěvě, tak jste viděli, že pětkrát skvěle svítilo sluníčko a pětkrát sprchlo. To znamená, že pokud máte eh, solární energii, elektrárnu jako já, tak musíte počítat s tím, že to je obrovský šok pro výrobu energie, když to slunce neustále vychází a zase zachází a přijdou mraky. A podobné je to s větrem. Domnívám se, že by to mohlo síť naprosto eh, destabilizovat a proto musíme v těch, tomto ohledu postupovat velmi obezřetně. Pokud jde o potenciál vodní energie nebo energie z biomasy, tak to je trošku něco jiného, protože můžeme vycházet z toho, že by to dokonce mohlo pomoci kompenzovat eh, nebo tě, eh, mohlo by to pomoci vyvážit tu výrobu elektřiny právě v těch okamžicích nebo obdobích dne, kdy je ta spotřeba nejvyšší, to znamená ráno a odpoledne. Jsem velmi rád, že jste součástí tohoto společenství. Jsem přesvědčen o tom, že vaše energetické společenství nebo naše energetické společenství má před sebou skvělou budoucnost a těším se na to, že budeme všichni společně eh, spolupracovat. Děkuji. Děkuji vám. And if I may a pokud bych eh, mohl, tak bych teď také reagoval. Vy jste zmínil třetí energetický balíček, který eh, je implementován plně či téměř plně v některých eh, smluvních státech. To je obrovsky důležité z hlediska investic a spoluprací, spolupráce mezi Evropskou unii a smluvními stranami energetického společenství. Bez implementace takovéhoto důležitého balíčku, významného z hlediska společného trhu a trhu eh, z dalších smluvních stran, je to prostě zásadní aby to bylo plně implementováno, ten třetí balíček. A také bylo řečeno v prezentaci pana ředitele e, více o síti, tak tam je to také zásadní téma, pokud chceme otevřít plně naše hranice. Mám ještě tři dotazy. Je tady otázka prostě určitého právního vákua na hranicích je důležité toto zaplnit. A já jsem pochopil, eh, že tady jsou prostě určité návrhy eh, změn smlouvě. Eh, to by bylo velmi zásadní. Pokud máte již něco, nějaké konkrétnější představy, to by bylo také záhodno slyšet. A pak ještě něco, ne jenom vaše aktivita uvnitř ACR, Eh, ale plná aktivita v ACER, ale také v NSOI a NSOG a dalších evropských institucích. A jak na to nahlížíte? A možná poslední otázka. Evropský soud, Evropský soudní dvůr, pokud totiž chceme otevřít trh a postupovat s investicemi ve vašich zemích, pokud chceme také využívat eh, vlastně těch vašich tras eh, přenosových třeba pro plyn, tak je velmi důležité, abychom tady prostě měli určité informace a pro, po vyšetřování či šetření určitá fakta k dispozici. Víme, že to není jednoduché ale bylo by dobré vysvětlit, jaké eh, jsou vaše názory, eh, jaká je vaše pozice v těchto věcech, protože bychom měli opravdu postupovat krok po kroku k naší integraci. Co se členských států Unie týče, tak v eh, oblasti energetiky můžeme integrovat trochu jednodušeji, protože je zřejmé, že to je v zájmu našich občanů a oni tento zájem velmi dobře vidí, buď zhodnocený či ne. Možná, že je nezajímá vaše politika, ale zajímají e, se o to, aby se dodávky e, plynu nezastavovaly, aby nadále bylo možno vytápět školy, byty, nemocnice a tak dále. Takže spolupráce a aktivita e, na obou stranách e, s cílem jít e, stejným směrem je zásadní pro naše spoluobčany. A vy v tomto směru můžete být velice nápomocní. I, jak jsem řekl, z hlediska tedy těch dodavatelských sítí. Pokud vás mohu požádat, vážení kolegové, zda chcete něco ještě dodat, Eh, po našich připomínkách, po našich vystoupení ze strany eh, vaší, tak eh, prosím, pan kolega z Ukrajiny si bere slovo. Ano, děkuji. Děkuji za to téma, které jste tady zmínil. Ano, vy jste hovořil o elektrickém propojení směrem na západ Evropy. Chci říct, že část Ukrajiny je propojená s evropskou přenesovou soustavou, je to takzvaný Bushten Island, takže je pro nás eh, toto velice důležité. Bylo by dobré, kdyby do budoucna jsme měli takovéto propojení na celou Ukrajinu a pokud by to nebylo možné, tak tu takzvanou back-to-back facility, eh, abychom mohli eh, obchodovat a Možná, že by to mohlo být i užitečné a důležité někdy pro Evropu, jindy pro Ukrajinu. Co je pro nás velice důležité, je právě eh, u té back-to-back facility, je to, a že teď vlastně jsou ceny elektřiny na Ukrajině dražší než eh, v Evropě. Tady vlastně může Evropa hodně získat. Pro nás je to velmi důležité protože by tady byla nižší cena eh, pro spotřebitele, kdybychom eh, umožnili evropským eh, prostě podnikatelům obchodovat na Ukrajině. To je pro nás dobrá příležitost. Máme více jak 40 milionů občanů, tak to by bylo docela užitečné a mohlo být, být užitečné pro obě strany. Když hovoříme o zeleném sektoru, tak musím říct, že my máme eh, největší tarify pro eh, solární a větrnou energii, tady je teď z celé Evropy. Eh, tady teď je takový boom investic, bylo tady řečeno některým kolegy, že to je velice dobré, ten zelený sektor, ale ta vyváženost je velmi důležitá. Máme další návrh eh, od jiných eh, partnerů. Máme tady státně vlastněnou Power Generation Company, která má tři velká, eh, velké závody na Ukrajině a teď je, by bylo dobré, kdyby se tady objevil nějaký evropský investor, který by si to koupil a byl efektivní na Ukrajině. Máme tady na Ukrajině velký trh a s budoucími možnostmi toku energie by to mohlo znamenat i možnost prodeje elektřiny směrem do Evropy. Takže takováto přeshraniční spolupráce je pro nás životně důležitá a já si myslím, že má také velkou budoucnost. Můžeme být velmi dobrými partnery tak jako jsme eh, už v řadě let, řadu, řadu let v energetickém sektoru a já doufám, že budeme dodávat velké objemy plynu. E, pokusíme se e, být tedy odpovědným partnerem takže ještě jednou děkuji za tuto spolupráci a doufám, že budeme mít takováto jednání čím dál tím častěji. A také chci poděkovat sekretariátu, který nám pomohl vytvořit soubor pravidel stejných jako v Evropě, protože kdybychom měli jiná pravidla, tak už by se eh, velmi obtížně spolupracovalo. Technické záležitosti jsou jedna věc, ale právní záležitosti jsou věc druhá. Takže spolupráce E, musí být oboustranně užitečná. A teď máme dobrou možnost investovat, takže my ji vítáme. Uh, Evropské investice na Ukrajině a do plynovodu na Ukrajině například jsou také zásadní a byly by možné v uh, pokud by tady prostě byla plně převzatá ta komunitární legislativa, bylo by to mnohem jednodušší. Ještě někdo další žádá o slovo? Náš kolega z Kosova, prosím. Děkuji ještě jednou a chci také poděkovat všem poslancům a poslankyním z Evropského parlamentu za to, že se zapojují, za to, že eh, také jsou připraveni nám sdělit, eh, co mají na srdci a položit dotazy. Co se týče dohod o přenosu, ne všechny země mají, ale pár dohod je. Nemáme například stále ještě z Makedonii uzavřenou dohodu o přenosu, máme eh, teď rozpracovanou dohodu se Srbskem, to je velký velká překážka. My jsme chtěli investovat do modernizace eh, přenosové soustavy, to je úplně moc důležité, ale zatím eh, jsme blokováni. Žádné investice by, nemohly, by neměly fungovat pouze pro jednu zemi, protože to jinak nedává smysl. Takže my tady pracujeme ve dvou směrech. Děláme investice a eh, poměrně dost dlouho čekáme, než to vlastně všechno hotové eh, a trvalo třeba z Albánii 10 let eh, od studie od proveditelnosti eh, k realizaci investice, která teď teda není využívána a liberalizace trhu to proběhlo. Musím říct, že jsme tady měli plno různých sporů s privatizací uvnitř zemi a my jsme řekli, že tady se nejedná o privatizaci přenosové soustavy, ale tady se jedná o regulování infrastruktury. Nejde o to, že by se tady prostě mohlo něco prodat. A co se týče právního vakua, ano, ta právní vakua existují a i když eh, nejsou vlastně rekognoskovaná, tak máme eh, problémy s implementací legislativy, protože nejsme připraveni. Například jsme v procesu výstavby na 12 let, eh, výstavby klasické elektrárny na uhlí. Já jsem byl ministrem pro energetiku a moje zkušenost se Světovou bankou a se všemi mezinárodními institucemi je prostě svízelná. Já jsem říkal svému premiérovi, prostě nikdy se nám nepodaří eh, s takovými to institucemi eh, tu, eh, ten plynovod dokončit. Vždycky, když už jsme byli téměř u cíle, tak prostě najednou tady byla občanská společnost, celá společnost a místo toho, co prostě abychom eh, už měli bezpečnost dodávek, tak jsme museli eh, pracovat na eh, tom mechanismu přijetí. A pak je tady ještě třetí věc, která je důležitá. Otázka těch. Uh, this membership and being uh, our transmission operator. E, otázka výměníkových e, stanic e, a jsou tady prostě obtížné věci na té cestě. A ohledně podpory, ano, prostě máme, máme tady nějakou podporu, ale musím říct, že není vždy velice populárně vnímána. Potřebujeme vaší podporu. Potřebujeme podporu e, vašich myšlenek. Německo bylo poměrně aktivní v, té, v této věci v minulosti. Teď ovšem teď promýšlejí jinou strategii a abychom byli připraveni e, spolupracovat e, a abychom viděli ten tok, eh, až uvidíme tu integraci do budoucna, tak nepochybně potřebujeme vaše zkušenosti na trhu v Kosovu a nejenom tam, v celém regionu, protože energetický trh není pouze trh jedné země. Strategií alespoň by měla být eh, eh, prostě širší představa a pak půjde o spolupráci. Děkuji. Let me add on the basis of... Děkuji. Dovolte mi, abych na základě naší diskuze o těch právních otázkách dodal to, že eh, vaše aktivity v evropských institucích, například co ti, závisí do značné míry na eh, tom, jaký komunitér vašeho energetického společenství. To znamená, že někdy eh, jsou to otázky dané vašimi, vaší smlouvou a Eh, jde o to, jak je tady změnit, tak abychom mohli eh, v ENCOE, eh, v SERGI a v ECERu lépe spolupracovat. A nyní má slovo pan kolega Turmes. Já si myslím, že dobrou zprávou je, že obnovitelné zdroje energie byly drahé, ale už není. To znamená, že pokud tady stanovujete tarify, tak to musíte z části přizpůsobit těm klesajícím cenám. A my jsme se, to takto, my jsme se tady takto v Evropské unii poučili. Někdy nám trvalo, než jsme ty ceny uh, snížili. Uh, investoři tedy hodně vydělají, pokud budou investovat do obnovitelných zdroj, zdrojů energie a tím vznikne boom. Ta marže tam může být vysoká, ale pokud tady e, takto chcete postupovat, tak musíte prokázat určitou e, flexibilitu. Kromě toho nyní tedy testujeme to, čemu říkáme tendry. E, já nevím, jestli Eh, na úrovni energetického společenství je něco takového možné, jestli byste mohli zorganizovat seminář nebo workshop, tak abyste vytvořili eh, design pro tendry v oblasti eh, ku příkladu větrné energie. Díky tomu tedy vytvoříte větší konkurenci mezi určitými investory a podaří se vám dosáhnout levnějších, nižších cen. Pokud jde o uhlí a e, je to stejná diskuze, kterou vedeme i tady v Evropské unii, jde o to, že všichni žijeme na jedné planetě. Máme tady pařížské dohody a musíme být e, upřímní. E, nemáme tu eh, velkou budoucnost pro uhlí, protože prostě všichni žijeme na jedné planetě a nemáme tu mnoho uhlí, na které bychom mohli dále eh, těžit. Pokud tedy ve vaší zemi máte nějakou strategii na dalších 15-20 let, eh, tak vy jako investor tedy na to dáváte bedlivý pozor, jestli ta země má strategii pouze na tři roky nebo na 15-20 let. Na evropské úrovni ve členských státech vytváříme plány pro rok 2030, pokud jde o energetickou účinnost, klimatické změny, obnovitelné zdroje, obnovitelné zdroje energie a tak dále. My eh, ty plány vytváříme proto, abychom tedy zvýšili eh, transparentnost pro soukromé investory. Pokud soukromý investor například ví, že eh, Bulharsko chce za deset let mít takový a takový podíl solární energie, tak je pro něj, dejme tomu, zajímavé investovat do eh, bulharské energetiky, protože ví, že tedy stát vypíše nějaký tender, který by, kterého by se mohl účastnit. To znamená, že eh, vy ve vašem energetickém společenství se také v podstatě Eh, účastníte další etapy evropské legislativy a to souvisí s tou dlouhodobou strategií. My tedy potřebujeme dát investorům jasný signál o tom, kam se naše trhy ubírají. Dobře, děkuji. Souhlasím s kolegou Turmesem Eh, ze všeobecného hlediska, ale možná, že by pro vás bylo povzbudivé, eh, kdybych eh, tedy řekl, že na některých otázkách se úplně neschodneme. Nepálit příliš uhlí je správné, ale neznamená to, že musíme uhlí úplně vyloučit že musíme na uhlí úplně zapomenout. Obecně řečeno bychom tedy měli o všech těchto otázkách eh, diskutovat. Eh, celkového hlediska má Claude Turmes pravdu. Máme tu eh, dohody z Paříže, které jsou pro eh, budoucnost klíčové, ale možná, že bychom tedy eh, v této transformaci neměli postupovat příliš rychle, protože to by mohlo být obtížné i pro některé členské státy EU, nejenom pro vás jako pro smluvní země, pro smluvní strany. To tedy říkám proto, abych tu diskuzi vyvážil. Eh, o slovo se hlásil ještě jeden kolega. Prosím, máte slovo. A eh, pokud správně čtu, tak se jmenujete pan Filip Vukovič a jste eh, z Černé hory. Takže prosím, máte slovo. Děkuji mi velkou ctí hovořit zde před tímto schromážděním. A rád bych eh, nejdříve vyjádřil svou spokojenost, co se týče spolupráce uvnitř energetického společenství pod vedením Janise Kopáče. Instituce, kterou vede, je podle mě na správné cestě. Jde krok za krokem směrem k vyřešení problémů, které máme v energetickém sektoru. Nejdůležitějším problémem je problémem pro stát a také pro ekonomiku Černé hory je totiž skutečně právě energie. Já jsem důlní inženýr a v této oblasti jsem, mám také doktorát a byl jsem dlouhodobo aktivní oblasti těžby uhlí, ale nechci tady rozvádět téma uhlí. Chci pouze podotknout, že uhlí představuje 44 celkové produkce elektřiny. To je celosvětový průměr. I v USA je to číslo relativně vysoké, číslo podílu uhlí. Během dalších 10 až 15 let budeme moci radikálně snížit ten podíl uhlí. Eh, všichni specialisté v oblasti, pro oblast energetiky toto dobře vědí. Jistě, musíme se zasazovat za to, abychom spotřebovávali čím dál tím méně uhlí. Toho můžeme dosáhnout také zvýšenou zvýšenou efektivitou využívání energie, také pomocí nových zařízení a které budou mít lepší výkonnost, lepší účinnost, které budou schopny získávat více energii z uhlí, než tomu bylo dříve. Takovéto elektrárny již v některých členských státech existují. Veškeré další energie, obnovitelné zdroje, biomasa, vítr, solární energie jsou také vhodné. Je třeba je použít tam, kde to dává z ekonomického hlediska smysl. V Černé hoře, myslím, máme asi nejlepší výsledky, co se týče uplatňování evropských směrnicí. Například eh, je zde 30% cíl podíl eh, obnovitelných energií v našem energetickém mixu a my jsme dosáhli dokonce 40 A doufáme, že si udržíme takto Doufáme, že si udržíme takto důležitý, ča, důležitý díl trhu. A chci říct, že při tomhle všem ještě elektřinu dovážíme, eh, ať už je to umyslné či ne, ta italská firma vlastně nechala přes Černou horu vést eh, tento kabel, eh, který vede pod Jaderským mořem a eh, pro celou, jaderskou, pro celou oblast Jaderského moře to bude patrně nejdůležitější kabeláž pro dopravu nadbytečné elektřiny z Balkánu do Itálie, která je důležitým členem a naším sousedem na druhé straně Jaderského moře moře. Já samozřejmě podporuji všechna opatření, která vedou směrem ke snížení objemu využití eh, uhlí, k snížení eh, CO2 a NO2 eh, a souhlasím s tím, že jsme prostě všichni na stejné planetě a musíme sdílet své cíle. Ale pokud se nezrychlí proces, neakceleruje proces přistoupení takovýchto malých států státu, jako je ten náš, eh, tak to prostě bude všechno pouze s božným přáním. My se nemůžeme vrhnout směrem k nějakým dlouhodobým výhledům. To si mohou dovolit velké země, velké celky. Eh, určitý počet malých eh, států se rozhodly pro určitý typ společenství, která představovala, dejme tomu, 160 milionů občanů a pak začali plánovat. A my se snažíme také stát členy Evropské unie. Brzy budeme eh, členy NATO, eh, myslím, že již příštím měsíci, <laughs> co se Černé hory týče a do několika let doufám, že budeme i členy Evropské unie. Já děkuji vám za vaše eh, vystoupení. Zatím tady nevidím žádnou další žádost o slovo. Takže možná ještě Evropská komise, jste tady s námi pan Roderick van Worst, chopil jsem, že pan Kopáč je vlastně také svým způsobem členem Evropské komise. Takže Evropská komise je také zastoupena ve Vídni právě panem Kopáčem ale vy jste zase z té bruselské části Evropské komise, takže bychom rádi také vyslechli vás, máte-li eh, nějaké připomínky, stanoviska či dotazy. Takže prosím zcela volně, i když jde o interní diskuzi eh, mezi dvěma kolegy, vlastně z Evropské komise oběma. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane profesore Busku, za to, že máme možnost zde hovořit Uh, Myslím, že pan uh, ředitel Kopáč a já nejsme tak úplně kolegové. Já jsem tady z DG uh, Energetika, z Evropské komise, z DG Rozšíření a pan Kopáč a jeho tým pracují v dost odlišném orgánu. Způsob, jakým tady Eh, se prezentoval pan Kopáč, že řekl, že sekretariát eh, z Evropsk- eh, energetického společenství je podobný Evropské komisi v Bruselu. No, já bych to tak úplně neviděla, ale to je detail. Každopádně vystoupím velmi stručně. Chtěl bych tady jenom říct, že diskuze, výměna názorů, která tady probíhá dnes odpoledne, správně eh, ukazuje eh, velmi obtížný eh, a velmi komplikovaný, ale zároveň velmi dobrý vlastně a úspěchy přinášející způsob jednání sekretariátu. Nám jde přece o to, aby smluvní strany energetického společenství, jak jim říkáme, 8 a brzy 9 jich bude, e, vlastně byly schopny e, přijmout e, a zpracovat evropskou legislativu. Je to hodně práce a zástupce Kosova před pár momenty o tom hovořil, hovořil o určitých E, vlastně e, nedostacích při implementaci, to stále ještě přetrvává v některých těch případech, takže hodně práce zbývá, aby bylo zajištěno, že zbývající část AKI by byla trans, bude transponována a e, aby bylo zajištěno, že toto bude vše správně implementováno. Představuje to hodně práce a e, řada e, těch smluvních stran provádí tu práci velmi úspěšně, například Černá hora, e, to bych tady chtěl vypíchnout. Jiné smluvní strany mají více problémů a to z různých důvodů, ale je to prostě průběžné je to otázka každodenní práce, hodně času a sil to zabírá, není to jednoduché a to proto, že to není úplně realizováno úspěšně vždy, nebo ne vždy včas, eh, nebo že tady prostě není ten prosazovací mechanismus, který na základě smlouvy eh, se snažíme prosadit eh, u e, smluvních stran, tak aby dosáhly, e, tedy aby e, všechny své závazky splnili. Je to hodně práce, jde to pomalu. Za druhé, chtěl bych říct tolik, že třeba pan Turmes vyzval smluvní strany, aby už plánovali na rok 2030, aby se dívali do budoucna. Má pravdu, když tak hovoří, protože svým způsobem vlastně odkazuje na práci, která se již uskutečňuje a která eh, se vlastně dohaduje mezi Evropskou unii a smluvními stranami a jde o to, jaké části komunitární legislativy by se měly uh, E, vlastně přebírat v e, blízké či středně blízké budoucnosti, protože ne všechna legislativa je schválená, e, ne všechno již bylo převzato a schváleno tou energetickou, tím energetickým společenstvím. Jsou tady ještě prázdná místa, například balíček o čisté energetice. Teď pracujeme na přijetí balíčku o čisté energetice v Evropské unii a až budou části tohoto balíčku schváleny, tak to vlastně zase představuje další výzvu pro smluvní strany do budoucna. Takže my zároveň se díváme společně se smluvními stranami eh, dopředu. Eh, a to mě vede eh, k mému poslednímu bodu. Část této práce do budoucna je, že eh, chceme eh, vlastně tu smlouvu o eh, energetického společenství připravit pro budoucnost tím, že teď diskutujeme o různých možnostech modifikací, modifikací této smlouvy tak, aby to bylo lépe přizpůsobeno pro naší práci a my tuto práci provádíme na základě zprávy, která byla připravena eh, tou eh, skupinou na vysoké úrovni v roce 2015. Hovoří se o Buskově zprávě. Vy jste tomu tehdy předsedal, pane profesore Busku. A teď tedy pracujeme se sekretariátem energetického společenství na tom, abychom eh, připravili specifické pozměňovací návrhy této smlouvy, tak aby ta smlouva byla více a lépe uspůsobena pro naše budoucí úkoly. E, nebudu hovořit o jednotlivých prvcích, protože to bylo již v prezentaci e, ředitele Kopáče, ale toto je příklad konkrétní z práce, e, do které jsme teď zapojeni. A my doufáme, že ministerská rada v říjnu bude připravena dospět alespoň k nějakým průběžným závěrům v tomto smyslu slova. Takže to je zase práce, která pokračuje a jsme velice vděční smluvním stranám energetického společenství za to, že jsou připraveny a odhodlány s námi v tomto pokračovat dál. Děkuji. Děkuji za tyto velmi důležité komentáře. Vy jste zmínila zprávu. Já jsem byl spoluautorem této zprávy a musím říci, že jsme rozlišovali tři úrovně, eh, na kterých dokázalo ke zlepšení eh, v těch zemích z energetického společenství. Za prvé na základě stávající legislativy, na základě rozhodnutí podle stávajících pravidel jde o to, abychom tedy všechna pravidla, která platí, prováděli. Druhá věc, bylo potřeba, aby ministři pro energetiku přijali rozhodnutí, což bylo o něco komplikovanější, ale zatím tedy nedojde ke změně smlouvy, to je ta druhá úroveň. A konečně třetí úroveň, to byly ty návrhy, které šly nejdál. Změna smlouvy o energetickém společenství. To jsou tedy tři úrovně, které jsme odlišovali a chápu to tak, že většina z těch změn, které probíhají na první a druhé úrovni, už jsou smluvními stranami prováděny a nyní jsme tedy předtím, abychom začali, nebo se nacházíme eh, v okamžiku, kdy budeme muset začít provádět eh, změny na té třetí úrovni. Pane řediteli, eh, Janeši, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych tedy stručně odpověděl na několik dotazů, které znesly poslanci Evropského parlamentu. Pan eh, Claude eh, Turmes zmínil ty burzy, obchod s energií. Pokud hovoříme o obchodu, tak otázka zněla, proč nevytvoříme regionální trh s energií. My jsme tedy vytvořili takový rámec, v němž by ten regionální obchod s energií měl probíhat. Nepotřebujeme žádné paralelní instituce nebo nové návrhy, které by vedly eh, k regionální spolupráci, protože ta naše stávající funguje poměrně dobře. My, co by energetické společenství, jsme se snažili tedy eh, to provádět na regionální úrovni. Eh, příkladem je tedy úřad v Podgorici v Černé hoře. Bylo to zkrátka takové rozhodnutí na povinné bázi. Nejdříve to vypadalo, že to tedy eh, bude trvat celé roky. Nyní to funguje poměrně úspěšně, byť se toho neúčastní všechny členské strany, například Eh, Rumunsko, Bulharsko a Srbsko ne. Navzdory tomu je to tedy povinné v rámci našeho AKY, ale musím říci, že vytvořit to bylo velmi obtížné prostřednictvím nějakého příkazu Mnohem snažší je situace, kdy ty myšlenky vlastně vznikají eh, do, z dola. A my jako sekretariát jsme nechtěli vytvářet žádné regionální energetické burzy, protože by to prostě nefungovalo. Jsou to země, které zkrátka nechtějí být navzájem více integrovány a Eh, my si musíme v této souvislosti uvědomit, že některé z těchto zemí proti sobě před 15 lety vedly válku. Snažíme se tedy vytvořit národní koncepty, národní myšlenky a následně je rozšířit na celý region. Eh, vy jste zmínil, nebo zazněl tu příklad srbské energetické burzy, která pomalu eh, se stává atraktivní i pro subjekty ze sousedních zemí. Podobně to funguje i v Evropské unii, protože nejprve fungovaly národní energetické burzy a postupně se tedy spojují a v posledku budeme mít pouze dvě burzy. Eh, to bude tedy výsledek my se skutečně snažíme stimulovat naše smluvní strany k tomu, aby navazovali alespoň bilaterální vztahy mezi dvěma stranami, mezi sousedními stranami. A pomalu se to posunuje, pomalu se to zlepšuje. Eh, jde, nejde pouze o eh, trh eh, s energií, o ty burzy my například eh, v určitých jiných ohledech můžeme eh, fungovat jako příkladem, jako příklad pro země Evropské unie, protože eh, v zemích bývalé Jugoslávie ta spolupráce s části funguje velmi dobře. To znamená, že ty věci neprobíhají černobíle, ale zlepšuje se to. Obnovitelné zdroje energie. Všechny smluvní strany se tedy snažily zavádět ty napájecí tarify, bylo to takové, byla to taková módní záležitost, to znamená, že všechny smluvní strany se o to snažily. Nyní Evropská unie nabízí levnější řešení, to znamená vypisování tendrů, A jde o rozdíl mezi eh, tržní cenou a eh, tendrovou cenou, ale eh, pouze několik málo členských států něco takového zavedlo. V našem případě je to tak, že Albánie již eh, přijala nový zákon o obnovitelných zdrojích energie, který je v podstatě kopií zákona německého. A nyní sekretariát připravuje podobné právní řešení pro všechny další smluvní strany. My tento návrh brzy předložíme a doufáme, že ho smluvní strany schválí. Tento rozvoj obnovitelných zdrojů energie je v našem regionu velmi eh, pozitivní. Jsme dokonce 10 eh, nad tím eh, cílem, který jsme si stanovili pro rok 2020. Takřka všechny smluvní strany jsou již za tím cílem pouze tři smluvní strany, pouze tři země tedy mají určité problémy na této cestě. Pokud hovoříme o té elektronické, energetické burze, tak musím říci, že regionální spolupráce se zlepšuje, ale zlepšuje, nebo je potřeba také spolupráce s Evropskou unii. Neměli bychom bagatelizovat to, k čemu došlo eh, letos v zimě. Bulharsko zakázalo vývoz elektrické energie a to eh, radikálně zvýšilo ceny eh, v bývalé Jugoslávské republice Makedonii, v Rumunsku a tak dále. To je situace, která naprosto odporuje evropskému AKI. My, co by sekretariát jsme tady obdrželi nějaké e, stížnosti od bývalé Jugoslávské republiky Makedonie a zahájili jsme tady postup společně s komisí. V tuto chvíli o tom e, tedy diskutujeme v rámci trojstranných jednání společně s Bulharskem a snažíme se tedy zabránit tomu, aby taková situace do budoucna nastala znovu. Regionální spolupráce je potřeba také se členskými zeměmi EU v daném regionu. To je takový další krok naší regionální spolupráce, protože Eh, není možné eh, považovat eh, ty smluvní strany energetického společenství za nějaký samostatný vesmír, za samostatný svět. Ukrajina je dostatečně velká země na to, aby si vytvořila svůj vlastní vnitřní trh s elektrickou energií. Podařilo se jí to poměrně úspěšně a doufejme, že to tedy dotáhne do úspěšného konce. My, jsme, my se snažíme jim v tom být nápomocni. Důležitější je jedna věc eh, není potřeba eh, tu synchronizaci provádět příliš rychle, ale je potřeba Eh, vytvářet ty tzv. back-to-back stations, tak abychom umožňovali alespoň minimální výměnu elektrické energie a abychom tedy vytvářeli konkurenční prostředí a abychom zvyšovali bezpečnost dodávek elektrické energie. Pan profesor Buzek zmínil tři oblasti, nebo se dotkl tří oblastí. Za prvé ta právní mezera. Vy, poslanci Evropského parlamentu, jste eh, nedávno diskutovali o nařízení o dodávce nebo bezpečnosti dodávek plynu. Komise se snaží tu právní mezeru eh, překlenout takzvanou doložkou switch on v článku 15. Bohužel to tedy eh, nepodpořila právní služba Evropské rady. Pokud vím, tak právní služba rady řekla, že je to v pořádku, že ta doložka je v pořádku, ale ne v nařízení, že to nejprve tedy musí projít eh, nějakou mezinárodní dohodou. A ta mezinárodní dohoda je tady e, eh, smlouva o energetickém společenství. To znamená, že my musíme nejprve překlenout tuto právní mezeru a e, dostat tedy tuto doložku switch on o, do smlouvy o energetickém společenství. Nebude to jednoduché. Vzpomeňme si na to, jak vy, co by Evropská unie, jste přijímali Lisabonskou smlouvu. Já to nechci úplně srovnávat, ale eh, určité úkoly jsou podobné. Doufám, že se nám to tedy podaří dosáhnout do úspěšného konce již v tomto roce. Druhá věc. Hlubší integrace. Evropské instituce Eh, někdo by si mohl myslet, že fungují podobně, ale ne. Je tu agentura ACER, která má možnost účasti úřad, regulačních úřadů ze třetích zemí. A eh, regulační úřad eh, z Černé hory byl tedy pozván nebo vyzván k tomu, aby se podílel na práci ACERu. To tedy byla vstupní nebo mm, nutná podmínka. Srbsko bylo také eh, požádáno, ale Srbsko tedy nesplnilo podmínky v rámci třetího energetického balíčku, to znamená, že se v posledku nemohlo účastnit. NCOE má plnohodnotné členy ze, ze členů energetického společenství. Albánie se eh, před měsícem stala plnohodnotným členem a jsou tu pouze tři země, které členem nejsou. Kosovo, Ukrajina a Moldavsko, Moldávie. Kosovo by se mohlo stát členem NCOE, ale bohužel eh, je tu blokace eh, ze strany provozovatele eh, srbské přenosové soustavy. Nicméně NCOE je naprosto otevřená organizace. NCOG e naopak otevřená organizace není tato organizace nepřijme žádného jiného člena, který není eh, součástí EU. Myslím si, že by tato organizace měla změnit svoje stanovy. My už jsme je o to požádali, protože jsou tu některé eh, smluvní strany, Například eh, jsou tu provozovatelé přenosové soustavy z Ukrajiny, které, kteří jsou tedy velmi aktivní a kteří se podílí na práci NGOI jako pozorovatele, ale ne jako plnohodnotní členové. Prosazování práva. Já s vámi naprosto souhlasím. Naše smluvní strany by byly velmi rády, kdyby do toho byly více zapojeny, ale samozřejmě, že to souvisí s tím, že by museli převzít také větší zodpovědnost. Eh, nebudu se pouštět do větších podrobností, pouze bych rád řekl, že bez další právní integrace, bez integrace na technické úrovni, ten vnitřní E, trh s energií, protože my si musíme uvědomit, že smluvní strany energetického společenství v podstatě jsou součástí jednotného trhu s energií, že tedy bez té další harmonizace to nebude fungovat. Bez plně fungujícího vnitřního trhu s energií na Ukrajině e, e, zkrátka Evropa nebude dobře fungovat z hlediska plynu. To znamená, že to jsou věci, na kterých pracujeme. Máme před sebou velmi důležité úkoly a výzvy. Eh, nejdůležitější z toho je změna smlouvy, ale doufám, že to zvládneme. Děkuji vám, pane řediteli. Děkuji vám za vaši činnost, eh, za to, že jste se zúčastnil eh, naší schůze a sejdeme se za 15 minut na parlamentním schromáždění. My jako výbor ITRE se sejdeme 18 května ve Štrasburku, kde budeme hlasovat. Je to čtvrtek, čtvrtek dopoledne. A potom 29. a 30. května se bude konat eh, klasické zasedání výboru ITRE v Bruselu. Ještě jednou vám tedy srdečně děkuji a tím skončím, končím naši dnešní zkůzi. Eh, máme pouze minutové spoždění a tlumočníci tu s námi ještě jsou, takže jim za to srdečně děkuji a přeji vám všechno dobré. Eh, uvidíme se příště v Bruselu a za 15 minut tady na parlamentním schromáždění. Děkuji.